ve svých kancelářích a sledují nás přes webstream. Takže eh, jsem velice ráda, že si můžeme vyslechnout výsledky naší studie, která již byla dokončena, že zde máme odborníky, kteří o tom promluví, protože celý tento proces, který eh, práce na politice soudržnosti v minulých letech byl také eh, ovlivněn i nutností vyrovnat se s, demografickým, s demografickou změnou a s podobnými změnami. Chtěla bych teď dát slovo našemu odborníkovi i dalším odborníkům, které jsme přivzali. Nejprve chci pozvat paní Manuelu Samiklodoviči, dále zde vítám pana Larsa Rodemachera a ještě dalšího odborníka, takže nejprve dávám slovo paní Manuele Samiklodoviči. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za to, že jste nás přizvali na vaše slyšení, abychom představili studii Jedná se o velice objemnou studii. První část je komparativní analýza a ta druhá, ta objemnější část, tam, je, tam jsou e, případové studie, kterých jsme provedli zhruba deset. Dovolte mi nejprve říci pár slov o obsahu a cíli této studie. Cílem bylo získat eh, obecný přehled o regionálních demografických strukturách a trendech, abychom zjistili, Jakou roli hrála politika soudržnosti v období 2007 až 2013, abychom dokázali zjistit, eh, jaké trendy můžeme předvídat pro budoucí programovací období, které bude zahájeno příštím rokem. Provedli jsme přeskum odborné literatury a údajů, které se týkají demografických údajů a prostorových eh, trendů. Dále jsme také provedli přeskum programovací, dokumentů pro programování politiky soudržnosti na období 2007 a 2013. Dále jsme přeskoumávali nejenom tyto dokumenty, které se týkají programování, ale také jsme se dívali na údaje o finančních výdajích, abychom zjistili, kolik eh, finančních prostředků bylo vyčleněno na opatření, která souvisejí se zbojem sbojí eh, um, demografickou hrozbou. Dále jsme provedli podrobnou analýzu, vycházeli jsme z deseti regionálních případových studií, mm, které představovaly um, rozličné socioekonomické a demografické podmínky. A také jsme zkoumali i to, jak se tam využívaly různé koncepce politiky soudržnosti v tomto období a nakonec následovaly závěry a dopady na um, vý, um, přípravu politik na období 2014 až 2020. Vím, že mě ještě čekají další, možná podrobnější prezentace, které se uh, budou soustředit přímo na demografické trendy, takže já se k tomu vyjádřím možná méně podrobně. Takovou hlavní demografickou výzvou je stárnutí. V jedné třetině regionů z EU očekáváme pokles počtu obyvatelstva, a to z důvodu eh, nižší porodnosti. A eh, jde o to, že se vlastně ehm, rozvíjí nůžky, rozvírají nůžky mezi Eh, počtem lidí, kteří jsou v produktivním věku a mezi lidmi, kteří jsou v před nebo po produktivním věku. To znamená, jde o to, že je zde méně lidí, kteří mohou pracovat, ale zároveň tito lidé musí podporovat větší počet osob, které již nepracují. Čili toto je taková ta hlavní výzva, která je před námi a zároveň má tato výzva velice silné ekonomické i sociální dopady, o kterých si ještě podrobněji popovídá pohovoříme. Pak je zde faktor mezinárodní migrace, to je také velice důležité, e, protože v celé Evropě je právě mezinárodní migrace takovým hlavní vůči silou růstu obyvatelstva. Více než tři čtvrtina nárůstu populace je způsobena imigrací do Evropy. Ale i když e, toto je takový obecný trend, který se týká celé Evropy, tak existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony mezi jednotlivými zeměmi. Některé regiony, eh, v některých eh, regionech se zvyšuje počet obyvatel, v jiných se snižuje. Některé trendy, eh, pardon, některé regiony jsou cílem velkého počtu přistěhovalců a z jiných zemí, zejména třeba z těch jižních zemí, teď můžeme pozorovat velice silné odchody obyvatel. Lidé odchází do jiných zemí hledat si práci. Také existují velké rozdíly i uvnitř samotných regionů. Souvisí to s rozdělením obyvatelstva. Například eh, hlavní města, mm, tam je příliv obyvatel, dále také dochází k odchodu lidí z centra měst do příměstských oblastí. To je další trend, zejména se to týká mladých rodin a ta e, centra osob, e, pardon, ta centra e, měst, tam se soustředí starší lidé a také přistěhovalci. Dále existují určité malé, menší města, kde dochází ke snižování počtu obyvatel. Zejména se to týká východní Evropy a také některých periferních oblastí západní Evropy. Pak je zde ještě potíž eh, s oblastmi, které jsou na okraji, které jsou hornaté, venkovské. To jsou oblasti, z nichž odchází lidé, je tam velké riziko vylidnění a izolace. To jsou všechno věci, které volají po konkrétních eh, politikách. Nemůžeme však eh, stanovit nějakou konkrétní politiku pro všechny země, protože existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a i uvnitř jednotlivých zemí. Potřebujeme tedy spíše konkrétní politické přístupy, které budou směřovány na místní podmínky. Nevím, zda vidíte přesně tuto statistiku a její údaje. Toto jsou předpovědi demografických trendů v regionech EU 27 na období 2008 až 2030. Ta světle modrá barva to jsou oblasti, kde pravděpodobně dojde k navýšení počtu obyvatel, ať už přirozeným nárůstem obyvatel, bude to tedy přirozený přírůstek obyvatel, anebo se to také, ten počet obyvatel může také navýšit eh, imigrací. A ta imigrace vlastně kompenzuje mm, nízkou porodnost. No a ty tmavě modré oblasti, představují oblasti, kde spíše dojde k snížení počtu obyvatel. Buď eh, snížením přirozeného přírůstku, anebo tím, že lidé odchází z těchto oblastí jinam. Na základě těchto regionálních údajů vidíme, že eh, zejména v západních a severských oblastech se bude zvyšovat počet obyvatel, zatímco Polsko a střední Evropa plus Bal- Bal- eh, Balkán a východní Evropa spíše zažijí pokles obyvatel. Co se týče Jižní Evropy, tak tam je to různé. V některých oblastech se počet obyvatel spíše navýší, jinde se spíše sníží. Tam je to dost heterogenní. Jak už jsem říkala na začátku, tyto demografické trendy mají velice důležitý dopad jak na ekonomický růst, tak i na oblast eh, sociální, na sociální soudržnost. Co se týče těchto socioekonomických eh, účinků, jde o to, že se snižuje počet obyvatel lidí v produktivním věku. To znamená to, že pokud se nebude žádná, eh, pokud se nebude žádná konkrétní politika naměřená na zvrácení tohoto trendu, tak bude stále méně lidí, kteří budou pracovat. Pokud chceme vyřešit tento problém, musíme zvýšit eh, míru eh, podílu na pracovním trhu a musíme více eh, zaměstnat ženy a starší lidi. Dále musíme zlepšit podmínky na pracovním trhu i podmínky zaměstnávání přistěhovalců, kteří přichází do evropských zemí. Dále, co se týče sociálních dopadů, jsou zde rizika izolace a chudoby, která může dopadat zejména na seniory, kteří žijí eh, bez partnera. Eh, samoceně dále se to může týkat lidí, kteří žijí třeba v horských oblastech nebo obecně v odlehlých oblastech. Tyto nepříznivé dopady mohou ovlivnit i přistěhovalce a celkově také Ehm, zatíží státní rozpočet, protože se budou platit větší náklady na důchody, zdravotní péči, sociální péči a na podobné ehm, výdaje. Všechny tyto výdaje teď eh, rostou a eh, ukazuje se, že bude dost těžké zachovat, eh, udržitel, zachovat stávající systémy sociálního zabezpečení s tím, že se zvyšuje průměrná průměrný věk obyvatel. Máme zde systémy sociální ochrany, ale musíme se věnovat i otázkám zaměstnanosti a pracovního trhu. Potřebujeme jednoduše, aby pracovalo více lidí, aby na pracovní trh vstupovalo více osob. Potřebujeme dobrou politiku zaměstnanosti, dále potřebujeme nové podniky, nové zemědělské podniky, lepší průmyslovou politiku. Potřebujeme opatření, která se také budou zabývat eh, územním plánováním, mm, protože se musí mm, snížit tyto obrovské rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi, o čem jsem už hovořila. Musí se také eh, uzavírat ty nůžky mezi situací mm, mezi velkými městy a Eh, jinými oblastmi. Dále potřebujeme dobrou infra- infrastrukturu, která propojí jednotlivá města, aby se odstranilo nebezpečí izolace. Potřebujeme eh, IKT, informační a komunikační infrastruktury, sociální infrastruktury, pak i eh, ty konkrétní mm, infrastruktury pro propojení. Dále se musí posílit i infrastruktura péče o lidi, vzdělávání. Soustředíme se rovněž i na rodinnou politiku. Chceme podpořit porodnost a chceme také podpořit i zaměstnanost žen a vstupování žen na pracovních trh. Pokud bude na, práhu, na trhu práce více žen, tak alespoň částečně mohou kompenzovat eh, ten, eh, tu nerovnováhu. Také potřebujeme eh, lepší vzdělávání a také je důležité, aby starší lidé mohli pracovat déle. Potřebujeme zároveň i opatření, která vychází z eh, politiky imigrace. To jsou všechno oblasti, eh, kterým se musíme věnovat, pokud chceme čelit demografické výzvě. Zároveň je důležité, aby se tomu věnovaly mm, všechny úrovně institucí. Potřebujeme na jedné straně zásahy z, z evropské úrovně, musí se tomu věnovat komise, parlament, výbor regionů a komise, parlament i výbor regionů již učinili hodně práce, protože už v roce 2005 začali věnovat této otázce velkou pozornost, začali vést debaty, začali také vypracovávat um, různé statistiky, údaje, výkazy. Takže teď už máme třeba k dispozici mm, velké množství údají, což nám také lépe pomůže porozumět tomu, kde jsou ty problémy. Dále zde máme nařízení, které se týká strukturálních fondů a které také bere v úvahu demografickou změnu. Je to na období 2007 až 2013. Na toto programovací období už byl konkrétní jeden článek, který hovořil o využívání evropských fondů, které právě mají na pomoci bojovat s demografickou výzvou. Pak zde je strategie Evropa 2020, kde už se také hovoří o tom, jak řešit demografické potíže tam mezi těmi hlavními výzvami je právě demografická změna. Dokonce je tam i jedna stěžení iniciativa, která konkrétně hovoří o stárnutí populace, o nutnosti přizpůsobit tomu zdravotní péči, celoživotní vzdělávání, sociální zabezpečení a všechna další témata, která souvisí s demografickou změnou. Evropský parlament začal o těchto věcech eh, hovořit asi před osmi lety. Máme zde například usnesení z roku 2011 o dopadu sociografické eh, pardon, eh, demografické změny na úroveň regionů. A toto usnesení Evropského parlamentu je nesmírně aktuální, protože i ta, ty údaje, které jsou v tom usnesení v podstatě jsou totožné, jako jsou údaje, které my, nebo k, k nímž jsme my došli v naší studii. Jak to vypadá na úrovni členských států? Tam dochází zejména k revizi penzijních systémů a také systémů zdravotního péče. Jde tam o nutnost zachovat udržitelnost systému veřejných výdajů, co se týče zdravotní péče a starobních důchodů. Otázkou je, jak snižovat ty nutné výdaje, protože je zde nebezpečí eh, jakési časované bomby, která může v budoucnu vybouchnout. A jak to vypadá na regionální úrovni? Zde existuje snaha věnovat eh, pozornost těmto otázkám z pohledu politiky soudržnosti. Někdy se tomu neděje, někdy to není úplně explicitní, ale celá řada těch problémů se vlastně řeší v rámci politiky soudržnosti i na té regionální a místní úrovni. Úloha politiky soudržnosti je nesmírně významná, zejména pro místní a regionální politiku. A je to i z toho důvodu, že většina priorit Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu dokážou reagovat na demografická rizika. Je tam eh, celá řada témat, celá řada priorit. My jsme eh, tyto priority klasifikovali a zjistili jsme, když jsme se dívali na ty částky z rozpočtu, která se přidělují jednotlivým tématům, že asi 19 všech výdajů fond, Evropského fondu pro regionální rozvoj SF a Fondu soudržnosti byly určeny na prioritní témata, která se snaží přímo či nepřímo řešit demografickou změnu a e, výzvy, které s ní souvisí. Už tedy e, toho bylo učiněno poměrně dost Navzdory tomu, že někdy eh, se těm tématům mm, nedává explicitní, mm, nebo se tomu neklade explicitní pozornost, tak se, tak se eh, tato témata řeší. Na dalším nákresu vidíme, jak jednotlivé regiony vynakládají své prostředky z těchto tří zmíněných fondů na opatření, která reagují na demografickou změnu. Čím tmavší je region, tím více peněz vynakládá na tyto otázky. A čím je ten region světlejší, tím méně financí vynakládá na tyto priority. Také víme, jaká konkrétní opatření se financovala z těchto fondů. Co se týče ERDF, Evropského fondu pro rozvoj, eh, pro regionální rozvoj, tam se finance vynakládaly zejména na zlepšení infra, sociální infrastruktury, to znamená zdravotnictví, školství, péče. Co se také eh, byly peníze vynakládány na regeneraci městských i venkovských oblastí. Toto jsou hlavní dvě oblasti, které jsou důležité pro reakci na demografickou výzvu. Tento fond také financoval výzkum a inovace, soustředili se na podporu nových produktů a nových služeb, které je možné využít pro stárnoucí obyvatelstvo. To je vlastně taková úplně nová oblast eh, technologických inovací, která má velký význam a kterou bychom ještě mohli dále více využít a vytěžit. Dále, co se týče Evropského sociálního fondu, ten se soustředil na zaměstnatelnost starších lidí a jejich začlenění do pracovního trhu, také na aktivní stárnutí. Soustředil se také na podporu Eh, zapojení žen do pracovního trhu a Evropský sociální fond podporoval i mladé lidi a přestěhovalce. To jsou priority ESF. A mm, soustředit se právě na tyto skupiny obyvatel je velice důležité pro vyrovnání se s demografickou změnou. <clears throat> No a i regionální orgány jsou v tomto užitečné, mm, zejména se soustředí na výměnu osvědčených postupů a dobrých praxí. Také zde existuje speciální program DART, který se soustředí právě na demografickou změnu. Chce propojovat e, různé regiony ze zemí východní a západní Evropy, aby si tyto regiony vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy. Hovořili jsme během studie s některými lidmi třeba v Rumunsku a oni potvrdili, že pro ně bylo nesmírně významné a užitečné dozvědět se o možnostech řešení problémů, které existují na místní úrovni. Nicméně eh, pouze velice, pouze velice malý počet zemí má nějakou konkrétní strategii, která by se potom věnovala třeba stárnutí obyvatel a také existuje pouze um, malé povědomí o tom, jak lze využít strukturální fondy v boji s demografickou změnou. Možná by bylo dobré, kdybyste byla nějaká konkrétní, explicitní strategie. Takže v, této, v tom by možná ještě mohlo být učiněno více. Také jde o to, že tato opatření jsou taková dost eh, osamocená, izolovaná, roztříštěná, takže to je další problém. A pak je ještě problémem i udržitelnost. Někdy existuje projekt, který jakmile skončí jeho financování, tak eh, skončí. Když jsme prováděli pohovory, to bylo v, tak jsme také staly, nebo tak tehdy se teprve připravovalo to období programování na období 2014 a 2020. Tehdy jsme se při těch pohovorech ptali, zda na místní úrovni je také, jsou pro ně důležité problémy, které souvisí s demografickou změnou. A lidé nám říkali, že to opravdu jedno, je jedno z nejdůležitějších témat, které by rádi viděli, um, co by uh, věc, která se bude řešit v rámci toho budoucího programovacího období. <clears throat> Máme zde strukturální fondy, které se snaží zlepšit situaci na pracovním trhu pro starší občany, ženy, přestěhovalce. Pak je zde Evropský sociální fond, který usiluje o mm, financování témat, která se týkají demografické změny. Už jsem také zmínila i regenerační opatření ve městech i na venkově a um, také um, jde o to, že ty infrastruktury a služby, které souvisí s IKT, ty obdržely mnohem vlastně těch nejméně prostředků s výjimkou některých eh, okrajových regionů ve Finsku, Švédsku a Spojeném království. Myslím si, že už jsem teď asi vyčerpala svých 10 minut. Ještě mi dovolte Eh, k několik slov k návrhu legislativního balíčku na období 2014 až 2020. Když se dívám na tento balíček, tak mám pocit, že i když demografická změna není zmíněna konkrétně mezi hlavními cíly této politiky, tak je na ní kladen mnohem větší důraz než v minulosti, než eh, v těch minulých politikách. Hovoří se zde o průřezových tématech. Dále se zde také hovoří o zásadě územní soudržnosti, to je vlastně takové, takové centrum té budoucí politiky soudržnosti. A myslím si, že je důležité, abychom brali v úvahu problémy jednotlivých druhů oblastí, protože víme, že v Evropě existuje velká heterogenita v rámci těchto regionů. Pak je zde nové nařízení, které se týká Evropského fondu pro regionální rozvoj a také nové nařízení týkající se Evropského sociálního fondu. Tato nařízení kladou větší důraz na um, aktivní stárnutí a také co se týče Evropského sociálního fondu, tak ten se také bude, ten se také soustředí na aktivní hnutí i na opatření sociálního začlenění. Zhruba 20 tohoto fondu by eh, měla jít právě na opatření sociálního začlenění a boje s chudobou. Kromě toho jsou tu některé nástroje, které jsou v nařízení naznačeny a které mohou usnadnit přijetí integrovaného přístupu, což je samozřejmě velmi důležité pro to, abychom mohli čelit demografickým změnám. To znamená eh, lokální vývoj, integrované eh, investice, integrované operace, společné akce a tak dále. Jedna z akcí, která vyplynula z těch osvědčených postupů, to byla schopnost integrovat politiku soudržnosti a národní regionální politiku a také Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a zemědělské fondy. Díky koordinovanému přístupu eh, je možné dosáhnout mnohem více, než pokud bychom každou z těch oblastí eh, posuzovali individuálně. Eh, na závěr bych ráda konstatovala, že politika soudržnosti a strukturální fondy jsou hlavní nástroje na podporu regionů při jejich eh, přizpůsobování se demografickým změnám. Soustředíme se na regionální eh, sociální ekonomický rozvoj a kromě toho je důležité, že ten přístup je víceletý. To znamená, že máme čas se soustředit na strukturální intervence. Nicméně zkušenost, eh, kterou jsme doposud učinili, ukazuje, že eh, se sice soustředíme na tuto otázku stále více, nicméně ta opatření jsou stále ještě roztříštěná kromě toho je problém s jejich udržitelností. Pokud chceme zlepšit efektivnost eh, politiky soudržnosti, tak je potřeba, abychom věnovali více pozornosti demografickým změnám, a to na evropské úrovni abychom demografické změny chápali jako jednu z hlavních horizontálních otázek v rámci politiky soudržnosti abychom eh, ty demografické změny chápali také jako jeden z eh, obecných eh, cílů, kterým se regiony musí věnovat. Kromě toho je důležité, abychom přispěli nebo přijali integrovaný přístup a víceúrovňové řízení, abychom tedy do toho zapojili různé úrovně vládnutí řízení a zprávy, různé fondy a kromě toho je potřeba věnovat větší pozornost partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, protože, jak již bylo řečeno, mezi těmi osvědčenými postupy byly některé velmi zajímavé, protože byly schopny aktivovat soukromé aktéry na lokální úrovni právě v oblastech demografické změny. Kromě toho je důležité, abychom podporovali nové přístupy ty proaktivní přístupy. Jde o to, že demografická změna by neměla být považována pouze za problém, ale také za jakousi šanci, za příležitost k tomu, abychom vytvářeli nové technologie, abychom eh, vytvářeli nové trhy, protože skutečně můžeme vytvářet nové trhy pro nové výrobky a služby starší lidé, ženy, migranti, přistěhovalci se mohou stát ekonomickými aktéry, ne pouze příjemci sociálních dávek, protože nepochybně mají určité schopnosti a pokud jich využijeme, tak e, dosáhneme sociální soudržnosti a růstu. Nicméně musíme se začít učit myslet jinak o těchto výzvách. E, a Kromě toho eh, bychom měli tedy ty nové eh, přístupy a nové eh, a osvědčené postupy rozšiřovat, tak abychom se z nich mohli poučit a abychom je mohli uvést do, do života. Musíme tedy zlepšit institucionální kapacitu na regionální, lokální úrovni, protože tyto instituce potřebují podporu z vyšších úrovní, tak aby věděli, jak se tomu věnuje, věnovat. A kromě toho musíme zlepšit monitoring a evaluaci. Potřebujeme nové, nová data, nové indikátory na lokální, regionální úrovni, tak abychom mohli ohodnotit, jaké jsou eh, konkrétní problémy na eh, každé z úrovní na kterých intervenujeme. Zbývají už jenom, které hovoří o tom, v čem může spočívat role evropských institucí a konkrétně Evropského parlamentu. Evropské instituce by měly poskytovat eh, efektivní koordinaci mezi různými oblastmi politiky, eh, které jsou relevantní na lokální úrovni. Kromě toho by měly nabídnout proaktivní partnerský přístup, měly by podněcovat diskuzi o výzvách v rámci koncepce politiky. A pokud tady nebudeme hodnotit údaje, které jsou k dispozici, tak všechno bude probíhat tak jako dosud, protože nikdo nebude vědět, eh, jaké jsou trendy vývoje. To znamená, že bychom měli všechno toto hodnotit, měli bychom zjistit, jaký typ politiky je efektivní v různých oblastech, pokud jde o demografickou změnu. Kromě toho je tedy potřeba sbírat data, indikátory a také eh, mohou eh, evropské instituce pomáhat Eh, lokálním institucím, lokálním aktérům, tak aby byli lépe připraveni na řešení různých otázek, které s demografickou změnou souvisí. A konečně eh, role Evropského parlamentu, protože právě Evropský parlament je velmi hmm. důležitý. Evropský parlament představuje občany zastupuje občany. To znamená, že může přimět komisi nebo výbor regionu k tomu, aby se této otázce více, více věnovali. Ku příkladu může vyzvat členské státy a regiony, aby věnovali větší pozornost demografickým změnám a problémům s tím zpětý, ať už to bude v rámci partnerských smluv nebo operačních programů. Kromě toho může vyzvat komisy a členské státy k tomu, aby poskytly technickou pomoc eh, místním a regionálním orgánům a také místním aktérům, tak aby mohli e, ty, tyto problémy řešit. Kromě toho může vyzvat Evropskou komisi a členské státy k tomu, aby si vytvořili e, databázy demografických údajů a kromě toho může stimulovat diskuzi debatu, může zvyšovat povědomí o významu těchto otázek, o různých aspektech demografických změn a problémech s tím spjatých a také o tom, jak je možno je řešit. Například mohou eh, podporovat eh, znalostní sítě, organizovat semináře, workshopy na eh, regionální, národní úrovni. Členové parlamentu tedy mohou aktivovat, podněcovat diskuzi ve svých volebních okrescích právě na téma těchto problému. Kromě toho eh, by výbor pro regionální rozvoj se mohl pravidelně setkávat s jinými výbory Evropského parlamentu, které se také zabývají otázkami spjatými eh, s demografickou změnou, ať už je to eh, výbor pro zaměstnanost nebo výbor pro práva žen, protože i otázky genderové jsou těsně spjaty s demografickým vývojem. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a omlouvám se, pokud jsem příliš eh, překročila vyhrazenou dobu. Eh, děkuji, nicméně další řečníky už budu muset po poprosit, aby byly stručnější, protože chceme mít i nějakou, nějaký čas na diskuzi. Takže nejprve eh, promluví pan Albert Esteve Palos. Hola. Hola. Dobrý den. Já vám děkuji za možnost zde dnes promluvit na tomto výboru a velice mě těší, že s vámi mohu sdílet několik informací a svůj pohled na demografický vývoj v Evropě. Zvláště z perspektivy Portugalska, Španělská Řecká, tedy z pohledu Jižní Evropy. A opravdu se pokusím být i stručný. A poskytnu vám několik demografických informací o těchto oblastech a několik základních dat. Tyto evropské země stále ještě se vyznačují tím, že je zde relativně nízká porodnost. Momentálně je to tak, že v průměru na jednu ženu připadá méně než 1,5 dítěte. Navíc je pro tyto země typické, že je zde vyšší očekávaná délka života. U mužů je to 68 až 70 let a u žen je to ještě vyšší. Takže je zde nízká porodnost, ale očekávaná délka života je relativně vysoká. Navíc jedná zde o země, kde do nich přišlo mnoho migrantů v posledních letech. A bohužel nemám teď na tomto slajdu mapu, ale můžete si ji představit. Španělsko, Itálie a Portugalsko by byly na této mapě a viděli byste, kolik um, imigrantů přichází do těchto zemí mezi lety 1998 a 2007, kdyby to tam tedy bylo. Pak jsou zde ještě další charakteristiky pro tyto země, například eh, mimořádně vysoká nezaměstnanost v těchto zemích, která je opravdu o mnoho vyšší než v jiných evropských zemích. Máme zde opravdu míru nezaměstnanosti jako například 25% ve Španělsku i vyšší. A navíc je zde vysoká nezaměstnanost mládeže, extrémně vysoká, ve Španělsku je to 50% eh, v věkové skupině 20 až 25 let. Další překvapivá informace jeho evropských zemí je podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v, eh, v kategorii 55 až 45 až 55 je pod 50 takže jsou zde regiony, kde se rodí málo dětí, kde je málo pracovních příležitostí, kde je vysoká nezaměstnanost, kde je vysoká nezaměstnanost mládeže, ale i vysoká nezaměstnanost ve věkové kategorii 55 až 64 let. Co nás čeká v příštích letech? Porodnost eh, pravděpodobně nebude zase stoupat. I v těch ekonomicky lepších časech jsme měli nízkou porodnost a v době krize eh, se tento trend těžko zvrátí. Navíc vidíme, že se otáčejí migrační proudy. Do jihoevropských zemí přicházelo mnoho migrantů ale nyní eh, vlastně eh, ze země odchází více lidí, než do ní nově přichází a je pravděpodobné, že celkový počet obyvatel v příštích deseti letech klesne a je dost pravděpodobné, že v příštích deseti letech v těchto zemích a ve Španělsku možná už v roce 2017 dojde k negativnímu demografickému trendu, to znamená, že Eh, zemře v daném roce více lidí, než se narodí a že to bude znamenat velké demografické změny v budoucnu. Je to negativní vize. Navíc neustále slycháme zprávy, které podtrhují tyto trendy. Novináři, politici nás kontaktují a ptají se nás na tři věci. Za prvé, co se z naší společností stane, když bude negativní vývoj počtu obyvatel. Je to pro nás něco špatného? Za druhé, jak to vypadá s migračními proudy? Odchází tolik eh, mladých lidí pryč, znamená to významný odliv mozku. A třetí otázka zní, kdo bude pro stárnoucí obyvatelstvo eh, platit eh, důchody, protože obyvatelstvo stárne, nezaměstnanost stoupá, čím dál tím méně mladých lidí, kdo potom zaplatí důchody. A já bych se nyní pokusil na tyto otázky odpovědět. Takže první otázka, co se stane, jaké problémy vzniknou v důsledku poklesu populacního. Myslím, že bychom to neměli e, vnímat příliš dramaticky, neměli bychom si s tím dělat přílišné starosti, a možná bychom měli překonat některé předsudky, které v této souvislosti máme. Například, že ideální eh, počet dětí připadajících na jednu ženu je 2,1. Což by tedy byl ten poměr, který by znamenal, že zůstane počet obyvatel zachován. To je pro nás v podstatě mýtus. A kdyby někdo neumíral, tak by vlastně ani nebylo zapotřebí, aby se tady někdo narodil, aby byl stabilní vývoj, bychom z toho byt vycházeli. A kdyby umíralo méně lidí, tak by stačilo i méně dětí, aby zůstal stabilní počet obyvatel. Zároveň musíme pohlížet také na počet dětí a na delší očekávanou délku života. Když tedy stoupá ta očekávaná délka života, tak to znamená, že i tím že se narodí méně dětí, může obyvatelstvo zůstat stabilní. A to je něco, co je v podstatě typické, prakticky typické pro Evropu. Evropa zde byla určitým průkopníkem tohoto trendu. My například už máme po několik let stabilní určitý obyvatel, i když se narodilo relativně málo dětí, to je dané nejenom migrací, ale i stoupající očekávanou délkou života. Ano, je to tak, že se rodí méně dětí a to také znamená, že se snižuje hospodářská produktivita, že potom jeden člověk například musí vlastně pokrýt více důchodů a kdyby ale každá mladá generace byla o něco produktivnější než ta přední, tak bychom mohli říci, že ten eh, vývojový trend, který na první pohled vypadá tragicky, vlastně tak hrozný není. Nicméně musíme se položit otázku, zda by se měla posílit porodnost. Jistě, ano. A není to jenom dané tím, že je třeba platit důchody, ale také třeba se postarat o to, aby všichni ti, kdo chtějí mít děti, tuto možnost také měli. A e, to v prostředí, kdy více než 50 lidí, kteří se dnes rodí, se dožijí více než 100 let. A děti se dnes rodí rodičům eh, které jsou v věku 25 až 40 let. Když jsou lidé mladí v době, kdy je ekonomická situace velice komplikovaná, tak to může znamenat, že tito rodiče například děti mít nebudou, dožijou se věku 100 let například, ale nebudou mít žádné potomky. To tedy znamená, že my musíme dělat vše proto, aby tito lidé, kteří by rádi děti měli, by se toho neměli vzdávat jenom z toho důvodu, že se nacházejí v komplikované ekonomické situaci, protože to by nemělo pouze makrodemografické dopady, ale samozřejmě i výrazný dopad na jejich vlastní osobní život. Protože pokud se, pokud se dožijí tak vysokého věku a nebudou mít vůbec žádné potomky. A nyní otázka emigrace. Měli bychom Eh, to baví z toho, že odcházejí ze Španělska a z Itálie eh, mnozí lidé. Čísla ukazují, že odcházejí často lidé, kteří do těchto zemí nedávno přišli. Možná, že tehdy, když přicházeli, byly lepší ekonomické perspektivy, chvíli tam setrvali a nyní se vracejí do zemí původu a nebo cestují do jiných třetích zemí. Není to tedy tak, že by to eh, byly právě místní, kteří by odcházeli, i když to tak bývá prezentováno v médiích a bývá to prezentováno tak, jako kdyby to mělo obrovské dopady. Ale ten odchod obyvatelstva, jak jsme byli svědky v minulých letech, vede k tomu, že musíme více přemýšlet také o demografickém vývoji a emigraci. Někteří teoretici říkají, že Evropa možná jednoho dne opravdu už nebude mít vůbec žádné mladé lidi, nebo třeba Španělsko je nebude mít. A to povede k tomu, že tam přijde mnoho migrantů. Ale bylo tomu tak, že přicházelo mnoho migrantů, ale také například Španělů nebo Italů se právě dostávalo na pracovní trh v dané době. To byly doby, kdy bylo práce dost pro každého. Nyní ale je tomu tak, že nová generace těch, kdo se narodili v 80. letech, vstupují na trh práce. Těchto lidí je relativně málo a ti migranti, kteří dříve do země přišli, nyní ze země odcházejí. Takže ono tomu není tak, že by demografická situace a příliv migrantů byly ve vzájemném vztahu, ale spíše jde o souvislost eh, ekonomické situace touto otázkou. A není stárnutí populace a otázka, kdo zaplatí důchody. Stárnutí populace, zde máme dobré zprávy, a sice, že se zvýšila očekávaná délka života. Naše očekávaná délka života stoupla o čtyři měsíce za každý odžitý rok. To tedy znamená, že v každých deset let přibližně se naše očekávaná délka života prodlouží asi o dva roky. To je asi tak, jako kdyby den neměl 24 hodin, ale třeba 27 nebo 30 hodin. E, tato zvýšená očekávaná délka života by nás měla přivést také k další otázce. Zda bychom stáří neměli brát jako určitým flexibilní pojem, protože tak, jak vypadá nyní život v jednotlivých věkových e, skupinách, to asi nebude možné do budoucna. Ten, komu je dnes 65 let, je asi jiný než 65 před 30 lety a také asi jiný, než tomu bude v této věkové kategorii za 30 let. A to ve vztahu k aktivitě, ke zdravotnímu stavu a podobně. To bylo tady jedno téma. A další téma je to, že zvýšená očekávaná délka života vede k tomu, že také déle žijeme společně s našimi rodiči, prarodiči i praprarodiči. A to vede k tomu, že se posiluje vzájemná mezigenerační solidarita. Takže nyní existuje soužití čtyřgenerační rodiny, to znamená děti, rodiče, prarodiče i pra, pra rodiče. To je čím dál tím častější, že tady děti se ještě poznají se svým pra, prarodičemi a v budoucnu tento trend bude ještě více posilovat. A to vede k tomu, že zde vzniká takový vertikální systém vzájemné pomoci. Vždycky se půjčí na to, že mladší generace má podporovat tu starší, ale i ta starší generace eh, schromáždí určité zdroje, z nich podporuje generace mladší. Takže v eh, starších generacích se kumuluje určitý kapitál a tím je také podporována mladší generace to může vést také k tomu, že mladá generace se stává produktivnější a to může být odpovědná o tu otázku, kdo zaplatí důchody. Ty rodinné vazby v Jižní Evropě jsou také velice silné. Nad rámec těch mezigeneračních eh, vazeb a sociálních systémů zde budou i ty užší rodinné vazby. Takže bych řekl, že ta dnešní generace na tom vlastně zase tak špatně není. Zvláště pokud skutečně využije vztahu se staršími generacemi. A otázka, kdo zaplatí důchody. Z demografického hlediska si musíme položit několik otázek. Za prvé, je třeba přizpůsobit důchody k demografické situaci a ne naopak. Musíme se skutečně snažit o to, abychom už nepočítali to, kolik eh, osob je v ekonomicky aktivním věku a kolik ne, ale měli bychom zvážit, jak vysoké příspěvky by měl každý jednotlivec platit a kolik příspěvků je v systému jako takovém potřeba a kolik jich tam je. A pokud se nám podaří zvýšit produktivitu, tak se nám také podaří dostat do situace, kdy si tím nebudeme muset tolik lámat hlavu. Tedy tím, že ten počet ekonomicky aktivního obyvatelstva klesá. Přesto se podaří zajistit placení důchodu. Zvláště pokud se bude podporovat zaměstnatelnost. V dnešní době je tomu tak, že asi polovina dnešní mladé generace se dožije až 100 let. A my nemůžeme dopustit, aby od 55 let z nich pracovala jenom polovina. Já si myslím, že tento trend nemůže nadále pokračovat. Musíme něco změnit. A zjistě, jak tedy to v budoucnu řešit. Nejsou to jenom demografické výzvy, ale i ekonomické výzvy a řešení spočívá v tom, že bude pracovat více osob, že se bude investovat do zvýšené produktivity. A tím vlastně tento cyklus bude pokračovat dále pomocí účinného systému, kde bude sice méně dětí, vyšší délka dožití, ale bude postupně stoupat produktivita a tím nejenom můžeme udržet stabilní počet obyvatel, ale můžeme si také udržet naší úroveň prosperity. A byl bych tedy rád, kdybyste na toto pohlíželi těmito novými měřítky, protože se nacházíme v nové demografické éře. Neměli bychom tedy hledět do budoucna s prognózami týkajícími se eh, vývoje obyvatelstva, která nezehledňují flexibilní stárnutí, nebo které nemají na mysli to, že šedesátník v příští generaci bude nějakým jiným než dnešní šedesátník a neměli bychom zapomenout na to, že ty výzvy nejsou ani tak demografického charakteru, jako spíše ekonomického, to znamená kvalita pracovních míst, vzdělávání a podobně. V jeho evropských zemích je důležité také to, že aby se lépe vzdělávala mladá generace, která ještě žije u rodičů, aby se uchytila na pracovním trhu a aby se mohla zvýšit produktivita. Musíme podporovat ty, kteří jsou nyní ve věkové kategorie 35 až 40, kteří práci mají, ale jejich ekonomická situace jim neumožňuje mít děti, což může mít výrazné dlouhodobé dopady, zvláště v souvislosti s tím, že se zvyšuje očekávaná délka života Opravdu to může mít dopady na životní situaci jednotlivců i společnosti jako celku. Takže tím jsem se dostal na konec své prezentace. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že demografické výzvy vlastně nej, nejsou takové, že by zbuzovaly extrémní obavy, ale musíme řešit hlavně ekonomické výzvy. Děkuji a teď dávám slovo dalšímu řečníkovi, kterým je pan Lars Rademacher, pan profesor Rademacher. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za poznání. Musím přiznat, že jsem trochu překvapen, eh, protože odborníkovi na komunikaci se nestane tak často, aby byl pozván, aby hovořil o politice soudržnosti. Já nejsem demograf, a proto vás prosím, eh, proto vám tedy nabídnu uh, trochu lehčí materii. V mé studii jde o podporu uh, podnikatelek, žen podnikatelek. Eh, bylo mi řečeno, že eh, mám tedy hovořit o tom, co stojí za podporu. Já se domnívám, že celoevropské eh, struktury, které pomáhají ženám v zahájení podnikání, které mohou ženám pomoci v tom, aby se osamostatnili, že to tedy stojí za to. Všichni víme, že demografický vývoj vede k tomu, že ženy musí déle pracovat, v Německu i v jiných evropských státech musí ženy déle pracovat a k tomu patří i to, že je chceme tedy podporovat v tom, aby se osamostatnili. Možná, že se sami můžete zamyslet nad tím, jestli to osamostatní se, osamostatnění se není pouze jakýmsi východiskem eh, v tom smyslu, že bychom tedy měli vnést větší, eh, flexibilnější přístup, větší flexibilitu do těch tradičních eh, zaměstnaneckých struktur. Studie, kterou vám představím, je v podstatě spolupráce mezi námi a radou žen, poradním sborem žen, Eh, který je napojen na německou Hypofer Einsbank. Já to zdůrazňuji proto, že to ukazuje, že v tuto chvíli je podpora žen podnikatelek minimálně v Německu eh, důležitá. Já tady nemám zase tolik srovnání s ostatními eh, evropskými zeměmi, ale podporují to podniky a jde o to, aby ženy ve vedení mohly fungovat jako mentorky podporovat ty ženy podnikatelky. Kromě toho se toho účastní spolková agentura mm, podnikatelek. E, náš finanční rozpočet nebyl veliký a proto tedy e, se nabízá otázka, jak se vůbec dostat ke všem těm novým podnikatelkám. E, tento, tato uh, organizace je v podstatě celoněmecká, je lokálně organizovaná a spolkové vedení této agentury má sídlo ve Bádensku-Věttenbersku a uh, tam je tedy součástí Ministerstva hospodářství. O co konkrétně jde v naší studii? Stále více žen se uh, osamostatňuje navzdory všeobecnému trendu v Německu protože klesá nezaměstnanost a klesá také podnikání, nicméně ženy plavou proti proudu. O tom hovoří studie. Studie hovoří o tom, že se ženy, když už se osamostatňují, osamostatňují jinak. Jsou obezřetnější eh, a především tedy zakládají podniky menší. Neznamená to, že by byly méně úspěšné. Eh, tady, tady se musíme podívat i na konkrétní osobnosti těch, které eh, zakládají podniky, proč je zakládají, jak je zakládají, jaká je jejich motivace. Eh, tak abychom dospěli k těm důvodům, k té motivaci a kromě toho jsme se ve studii zvlášť soustředili na mentoring. Z metodologického hlediska jsme tedy postupovali společně s tou agenturou žen podnikatele, která nám poskytla databázy více než 8 tisíc podnikatelek, které se nedávno osamostatnily. Jsou to ty ženy, které během minulých dvou let využily poradenství. Nicméně je typické, že následně už tedy eh, nejsou zbírány na data, proto je poměrně obtížné se e, k těm databázím dostat a když, tak je to spjato s velkými finančními náklady. E, kromě toho jsme tedy e, se dotazovali mentorek, protože jsme chtěli zjistit, jak to vypadá s tím osamostatňováním se. A pokud bychom se totiž ptali pouze žen samotných, tak by to možná bylo trochu zkreslené a tomu jsme se chtěli vyhnout. Eh, nyní k samotnému vzorku. Eh, celkem jsme se ptali 424 žen a vidíte, že eh, ten věk, ve kterém se ženy osamostatňují, je poměrně vysoký. Je to 40,5 roku průměrně. To znamená, že prvním výsledkem je to, že ženy zakládají podnik poměrně pozdě, jsou poměrně vzdělané Znamená to, že ženy si to osamostatnění poměrně dobře promýšlí a také, si ho, také ho provírají s ostatními a teprve pokud jsou pozbuzeny ve svém záměru, tak se skutečně osamostatní. V jakých oblastech si zakládají eh, samostatnou vydělečnou činnost? Vidíte, že největší oblastí, tou červeně označenou, jsou služby, obecné služby, Zatím se skrývají například pečovatelské služby, úklidové služby eh, nebo eh, doručování. Samozřejmě, eh, že to jsou i odvětví, ve kterých bychom si všichni přáli soukromé podnikání. Eh, nebo v jiných oblastech, například v medicíně, eh, se eh, ženy tak často neosamostatňují. Souvisí to s tím, že často zakládají samostatnou činnost eh, ženy, které eh, studovaly například kulturní eh, obory nebo sociální obory a nepocházejí zas až tak často z oblasti přírodních věd nebo z oblasti ekonomie. Další velmi často zastoupenou oblastí je mediace, poradenství, trénink, školení, to pravděpodobně souvisí se silnými stránkami žen jako takových. A ženy také většinou říkají, že právě jejich silné stránky jsou jádrem jejich produktu. Většinou ta žena eh, je samostatně eh, vydělečně činná sama nebo ve dvou a snaží se tedy vytvořit situaci, která je osvobodí ze zaměstnaneckého poměru. To znamená, že v něm jim většinou chybí flexibilita, jejich dosavadní práci, v jejich dosavadní práci postrádají flexibilitu a eh, jen těžko svoji práci slaďují s rodinou. Nicméně také zatím tím může stát všeobecná nespokojenost, nemožnost se dále osobnostně rozvíjet. Kromě toho je tu velký rozdíl mezi muži a ženami, pokud tedy se podíváme na studii z roku 2012, která proběhla v Německu, bylo, eh, vyplynulo z ní to, že až 60 eh, celkového vzorku v Německu eh, tedy vytváří podnik nebo osamostatňuje se při nezaměstnání. U žen je to jinak. Pouze 10 žen, které se osamostatnily, byly nezaměstnané. To tedy souvisí s tím, že se velmi intenzivně zabývají tou myšlenkou a také mají úplně jiné cíle. Přitom, když tedy zakládají zakládají svůj vlastní podnik. Kromě toho, ženy nejsou až tak ochotny eh, podstupovat kompromisy, pokud jde o sladěvání rodinného profesního života. Mnoho mužů mají, má eh, v prvních letech eh, tendenci dělat velké kompromisy, pokud jde o rodinný život. Zatímco pro ženy o tomto nelze diskutovat, protože právě sladění profesního a rodinného života je pro ně ústřední. pokud by nešlo podnikání sladit s rodinným životem, tak raději podnikat nebudou. Kromě toho jsme se žen ptali, jak se cítí v rámci stávajícího systému podpory, jestli mají pocit, že eh, se jim dostává dostatečné podpory, jak eh, hodnotí struktury eh, podpory a musím říct si, že ženy často mají pocit, že konkrétně Eh, že tady v těch běžných systémech podpory ve spolkových zemích, ale také eh, v těch běžných programech, které nabízejí podniky, že tam ty speci- ta specifická eh, témata žen nejsou dostatečně zohledněna. Konkrétně, pokud to srovnáme s muži, podnikateli, tak se domnívají, že Eh, způsob, jak tedy je, jak prezentují svůj projekt před investory, eh, že to všechno tedy je více ku prospěchu eh, mužů. Že to tedy sebou nese strukturální nevýhody pro ženy při procesu osamostatňování se. To znamená, že jsme se ještě konkrétně ptali, jestli to mentoři vidí jinak, protože jsme chtěli vědět, jestli ženy eh, tedy jsou zvláště skeptické, pokud jde o eh, situaci eh, podpory při osamostatňování a mentoři to nejen potvrdili, ale dokonce uvedli ještě vyšší procento, řekli, že ta situace je dokonce ještě horší Eh, že vyznívá ještě více v neprospěch žen podnikatelek. Otázek zní, jak tomu můžeme čelit, jak to můžeme řešit, eh, protože eh, mnoho podniků v minulých letech využilo nebo nabízela, nabízelo mentoring a zajímavé bylo vidět, že stávající programy nejsou moc známé, jsou relativně neznámé. Mnoho žen by takový mentoring využilo, Nicméně vůbec nevědí, kdo, neví, kdo ho nabízí, na koho se mají obrátit. Právě ve východním Německu, na východě Německa, jsme našli celou řadu žen, eh, které nám řekly, že, vůbec, eh, že neví, že něco takového jako mentoring vůbec existuje. Nicméně ty, kteří, které se eh, pustili do toho mentoringu, kterého využívají, z toho velmi profitují, protože se jim dostává podpory a pomoci v daňových otázkách, finančních otázkách, v právních otázkách eh, působení osob samostatně výdělečně činných. Dostává se jim pomoci také v oblasti účetnictví, pokud potřebují nějakou radu. To znamená, že eh, zatím eh, ne, nestojí pouze místní obchodní hospodářské komory, ale také samotné mentorky nebo mentoři. Zajímavé je, že jsme tady zaznamenali za, významný rozdíl pokud jde o ochotu zakládat eh, samostatný podnik v Německu. Můžeme hovořit o jakémsi podnikatelském prostředí. Jsou tu regiony v Německu, které jsou velmi ekonomicky založené, jihozápad, Bádensko, Württembersko, Bavorsko, to jsou ty oblasti, eh, kde eh, ty ženy eh, ne, se nesetkávají s podporou, s pomocí. Nejvíce se eh, s podporou setkávají ženy na severu a východu Německa. Možná, že to souvisí s eh, tradičním chápáním rolí na jihu a na severu. My už jsme to potom dále neanalyzovali. A poslední aspekt, který byl pro nás zajímavý, jak jsem řekl na začátku, já jsem odborník na komunikaci a proto pro nás bylo zajímavé zjistit na počátku mediální revoluce, jak důležité jsou při eh, procesu zakládání samostatných podniků sociální média. Eh, doposud tedy sociální média nehrála eh, důležitou roli, nicméně některé ženy využívají sociální média jako marketingovou eh, podporu pro, pro svůj marketing, ale ne moc často nevyužívá se eh, to jako prostředek zasíťování k vytvoření sítě partnerů a tak dále. Něco takového se v té studii objevovalo pouze zřídka. E, to mě vede k tomu, že právě toto struktura sítí je záležitost, na kterou bychom se chtěli dále zaměřovat, protože je velmi zajímavé, jaké sítě vytváří ty ženy, které úspěšně založily podnik a pro nás to tedy bude nový aspekt na, našich analýz a e, tím se dostávám na závěr své krátké prezentace. Já jsem tu e, studii vytiskl v několika exemplářích. Pokud byste ji chtěli e, vidět, tak si ji můžete vzít. Bohužel je pouze v Němčině, nicméně součástí toho je i anglické schrnutí. Děkuji. Thank you. I, I just want... Děkujeme. Hmm, nevím, zda ten, ta, ty prezentace, ta, ta, některé ty snímky zda máme k dispozici, nebo zda byste nám je mohli poslat e-mailem a také bych požádala i ehm, mluvčí um, z Barcelony, abychom to měli všichni k dispozici, všichni členové výboru regie, ty vaše prezentace. Děkuji, takže jsme si vyslechli jednak eh, výsledky studie, kterou jsme zadali, náš výbor i Evropský parlament obecně. Dále jsme si vyslechli ještě odborníky, kteří doplnili i údaje, které vyplynuly ze studie. A nyní bych tedy již zahájila diskusi. Pan Lambert, pan Fanisteroy, ale první byla Kristýn. Takže dáma má přednost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem měla tu čest za Regi a Evropský parlament eh, vydat zprávu z vlastního podnětu o demografických změnách ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy. A myslím, že jsme tam zohlednili to, o čem jste vy tři zde hovořili. A chci říci, že to vše šlo správnou cestou. Jeden z těch výroků, který pro nás byl vždy důležitý, je ten, abychom na demografii nepohlíželi pouze jako na riziko, ale chápali ji také jako možnost, a to z různých úhlů pohledu. Mimo jiné víme, že každá druhá dívka, která se dnes narodí, se dožije 100 let. To je úžasná věc, mně se to velice líbí, já bych se tohoto věku také ráda dožila, ale pokud možno ve zdraví. K tomu ale je zapotřebí určitých opatření. A v naší zprávě jsme se tomu také věnovali a nás velmi těší, že i nyní v těch jednáních o politice soudržnosti a strukturální politice se to odrazilo. Například v roce 2006 ve strukturální politice demografie žádnou roli nehrála, nyní svoji roli hraje a celá řada regionů ji také zohledňuje. Já osobně pocházím z velmi bohatého regionu, z Bavorska. Ale i v Bavorsku víme, že existují eh, regiony, kde dochází ke změnám, kde například musí odcházet eh, lidé z těchto regionů, například proto, že tam nejsou pracovní místa a že tam nejsou místa na středních odborných školách. A některé jiné Eh, regiony potom prostě zůstanou na holičkách, když to tak řeknu. Bavorská zemská vláda není to také zohledňuje a říká, není možné, aby některé regiony v podstatě krachovaly a v jiných eh, byl velký nárůst obyvatel, protože když na jedné straně máte regiony kde dochází k ubytku obyvatel, všichni se stěhují do měst, tak potom v městě vznikají problémy například s množstvím bytů a také problémy infrastruktury ve městech. Takže to jsou všechno věci, které my jsme e, zmínili, kde jsme dali podnět k tomu, aby se zde něco dělalo a myslím, že jsme na dobré cestě, když se tomu tématu budeme nadále společně věnovat regionům. Také bych chtěla něco říct si k porodnosti. Vy jste zde detailně líčili situaci v Jižní Evropě, v oblastech, které nepatří například do EU. A když se podívám na Norsko, tak tam došlo k vzestupu porodnosti. Ale to proto, že nebyl tam problém sjednotit eh, soukromý a profesní život, tedy ten péči o rodinu a pracovní život. Stát zde udělal mnoho věcí, Eh, různé družiny, eh, infrastrukturní opatření také proto, aby se někde mohly usidlovat firmy a podobně. To je celá řada opatření, které musí fungovat pravidelně, eh, paralelně. A ještě chci něco říci k zakládání podniků. V 90. letech jsme měli také tu první vlnu lidí, kteří se stávali osobami samostatně vydělečně činnými, kde se snažili osamostatnit, ale často to bylo z nouze a mnozí se právě tímto krokem dostali do vážných existenčních problémů, takže musíme být velice opatrní. A když budeme říkat tento model žen v nových podnikatelech může být úspěšný v celé řadě případů, ale není to nějaký univerzální lék, který by fungoval obecně. Já myslím, že musíme prostě profesní život utvářet tak, aby muži i ženy, ať jsou odkudkoliv, měli skutečně rovné šance na pracovním trhu. Děkuji. Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy. Děkuji. Já jsem velice rád, že na konci roku máme zde takovou to dalekosáhlou zprávu s pozitivními náznaky, protože demografie bývá často chápána jako nějaká výzva, které musíme spolu čelit, řešit ji. Například otázka placení důchodů, to, kam odchází mládež, jak přitažlivá jsou města, jak města přitahují lidi, lidi z venkova. A já si myslím, že ta tendence, která zde byla v těch příspěvcích, které zde zazněly, je skutečně pozitivní a to je pěkné takto končit e, rok. Jaké v souvislosti s evropskými programy? Z pohledu témat i jednotlivých programů, takže opravdu mě to velice těší, že se zde tato akce koná. Já bych měl dvě otázky. Za prvé je to e, snižování počtu obyvatel. Často se mě na to lidé eh, ptají, my, eh, zda by to nemohlo být zase nějaké kritérium pro poměřování, protože často hledíme na příjem na hlavu, a, ale je to něco důležitého pro vitalitu jednotlivých regionů. Takže při budoucím přidělování prostředků bychom možná mohli zohledňovat také ten úbytek. A jak například, když úbytek o 5%, tak to vlastně je málo, a o 10 až 15%, tak má už se to nějak zohlednit. Dalo by se s tím něco dělat nebo ne? Já nevím, já odpověď nemám. V, máme pro, v rámci Evropy jenom jako kritérium ty říce osídlené oblasti, ale myslím, že to je zajímavá otázka. Rád bych o tom se dozvěděl něco bližšího. A druhé téma je téma IKT, nových komunikačních technologií a našich programů. A já si myslím, že ta nová generace rodičů, která je tak úzce spjatá s novými komunikačními prostředky a má na širokopásmé připojení nebo přes eh, satelity je možné se k ním dostat snáze v Evropě, že i toto by bylo možné zvážit například eh, pro vytváření nových podniků a osamostatňování se v podnikání. Člověk nemusí být vždy jenom někde v centru města, aby byl eh, ekonomicky aktivní. Může být možná i eh, geograficky vzdálenější od toho centra. A možná, že o tom se ještě něco dozvíme. Eh, jsme v tomto směru optimističtí. Já musím o půl páté odejít na interview, ale ještě se Eh, vrátím a doufám, že dnes opravdu se odehraje řada pozitivních aktivit. Takže děkuji. Je to škoda, že Nizozemský institut zde nakonec nevystoupil, protože na programu napřed na, na, napsaní byly. To je jeden z našich vnitrostátních institutů pro demografický vývoj, ale u nás probíhají úspory a ten, je to velká hrozba pro existenci právě tohoto institutu u nás. A proto je důležitá také dobrá spolupráce mezi jednotlivými eh, vědecko-výzkumnými institucemi a také, abychom nadále na evropské úrovni adekvátně obdrželi příslušné informace. Děkuji. Viktor Boštinár. Pan Viktor Boštinár. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení účastníci, tohoto slyšení. Dovolte mi nejprve poděkovat všem třem panelistům, kteří nám představili velice zajímavé, významné prezentace. E, Týkali se vlastně tří úrovní, tří věcí. A ukázalo se, že Evropská unie má velice složitou demografickou situaci a že jednotlivé regiony čelí odlišným e, výzvám Podívejme se na jedné straně na Bavorsko a Skandinávii a na druhé straně zde máme Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Francie, Portugalsko. Jsou zde opravdu obrovské rozdíly mezi těmito zeměmi. Já vám teď nastíním situaci jednoho z chudých států, je to Rumunsko. A právě Rumunsko se také musí vyrovnávat s celou řadou velkých výzev, které nakonec určí, jakou budeme mít společnost v budoucnu a jak budeme konkurenceschopní. Nejprve začnu dopadem krize. Hospodářská krize ještě více prohloubila ty předchozí negativní trendy. Došlo k, nebo dochází k poklesu eh, počtu obyvatelstva, ale je to také způsobeno i migrací těchto lidí. Lidé, eh, kteří jsou členové Evropské, kteří jsou občané Evropské unie, odchází do jiných evropských zemí za prací, což je dobré jak pro tyto jednotlivce, Nicméně pro ty společnosti, z nichž to lidé odchází, eh, hrozí riziko úniku odlivu mozku. a odchází lidé, kteří by měli patřit mezi elity, kteří by měli eh, v té zemi, v té původní zemi eh, řídit firmy, měli by být na manažerských pozicích. Souvisí s tím také i eh, pokles úrovně vzdělávání a zdravotnictví, protože se ukazuje, že celá řada odborníků z těchto oblastí odchází může to mít nakonec dopad i na demografickou situaci obecně, protože pokud se zhorší úroveň vzdělávání, nebo pokud, pokud, pokud ten člověk má nižší vzdělání, tak se mu také sníží šance získat dobrou práci, jak už v té zemi, kde žije, nebo v jiné zemi. A pokud máte přístup k, eh, k k zdravotní péči nižší kategorie, tak eh, zde opět můžete se pak dožívat nižšího věku. A například v Rumunsku máme nejvyšší porodno, pardon, nejniž, nejvyšší kojeneckou úmrtnost za poslední roky, takže to je také jeden takový jev, které, který je dobrý ještě proskoumat. Dále je zde problém s nezaměstnaností mladých. Nezaměstnanost mladých dopadá vlastně na celou jednu generaci a vytváří. Nejedná se to, netýká se to pouze Španělska, Řecka a Itálie, týká se to i Rumunska. Tito lidé nemají žádnou naději a nezaměstnanost vede eh, k tomu, že tito lidé pak nejsou ani eh, ochotní mm, zakládat si rodiny, protože víme, kolik eh, Ehm, jaké jsou náklady spojené s tím, když si chtějí hledat bydlení, když chtějí mít rodinu. Pokud veškerou svou energii musíte ehm, věnovat tomu, jak si najít práci, tak vám nezbývá na um, ehm, energii na nic jiného. A vytváří se také svět, kde vlastně žije každý pouze sám za sebe a celé se to úplně odklání od té myšlenky žít v rodinách. A přitom vyšší porodnost souvisí zase s rodinami. Vidíme, že dochází ke zhoršování situace rodiny, men, menší počet rodin, menší počet nově si narozených dětí. A mm, dále je důležité snižovat rozdíly mezi um, městskými a venkovskými oblastmi v eh, celé řadě členských zemí, i v Rumunsku. Dnes je tomu v Rumunsku tak, že mladí lidé ve venkovských oblastech mají menší možnosti studovat na univerzitách a tím také i získat eh, dobrou práci, protože pouze 4, dokonce méně než méně procent než 4 lidí z venkova odchází na univerzity, takže ta situace je vlastně ještě horší, než byla ve 30. letech v Rumunsku a tito lidé ztrácí vyhlídky do budoucna. Znamená to velké plítvání s lidskými zdroji. Zároveň je zde velký počet lidí, kteří nemají žádnou kvalifikaci a jsou, eh, mohou pracovat pouze na těch eh, nekvalifikovaných pozicích, na těch pracovních místech, která nejsou Mm, kvalitní, která nejsou zajímavá a tím pádem se tito lidé posouvají na okraj společnosti, což sebou nese i všechny další dopady a důsledky. Mm, zmiňme také dopady politiky úspor. Už o tom hovořila eh, nebo hovořil eh, odborník ze Španělska. Politika úspor měla několik cílů. Za prvé, nebo několik eh, dopadů, došlo ke snižování Mm, výdajů do školství, do zdravotnictví a do veřejné sféry. Tyto tři oblasti, kde se škrtalo, mm, bojovali také s demografickou změnou a škrtání v těchto oblastech je mm, zničující. Vzniká totiž určitá demografická struktura, která spíše odpovídala tomu, jak to vypadalo na začátku 20. století, než jak by tomu mělo být na začátku 21. století v době informačních technologií. Tento problém by možná mohla vyřešit politika soudržnosti, ale každý členský stát musí hledat vlastní prostředky, vlastní nástroje. Ještě chci říci, že zároveň je nesmírně důležité mít té nové zdroje investic. Týká se to Rumunska, Bulharska, těch novějších členských států. V těchto zemích eh, existují často eh, odvětví eh, špičkové technologie, které však nedokážou najít příslušně kvalifikované pracovníky, protože v těchto oblastech nejsou takoví odborníci s vysokou kvalifikací lidé už se naučili reagovat na volatilitu v oblasti nezaměstnanosti, také se naučili eh, reagovat na změny na pracovním trhu. Nicméně společnost teď nemá dostatečné kapacity na to, aby generovala eh, vyškolené pracovníky, kvalifikované pracovníky. Například Mercedes se usadil v Rumunsku, protože je zde velká řada lidí, kteří mají nižší kvalifikaci, která stačí pro, tyto, pro tuto výrobu, ale není zde dostatek inženýrů. A já si nejsem jist, zda jdeme správným směrem. Evropská unie zatím ještě nemá dostatečnou politiku imigrace. Eh, čelíme demografickému problému, to je skutečnost, máme zde statistiky, ale ty statistiky většinou mm, upravíme nebo vybereme tak, aby vyhovovaly našim vlastním záměrům a ne vždy ukazují holou pravdu. Nedostateč, nedostatek nebo neexistence imigrační politiky v Evropské unii a také e, neschopnost reagovat na takové problémy, jako je stárnutí, nedostatek eh, populace v produktivním věku. To jsou všechno problémy, které musíme řešit. Musíme se také podívat na západní ekonomiku, kam přichází velký počet eh, imigrantů, eh, zejména z východní Evropy. Nejedná se vlastně už o klasické migranty, o přistěhovalce, i když David Cameron si to možná myslí. Jde o to, že západní společnosti, západní země musí zaměstnávat tyto migranty, protože oni sami nemají dostatek pracovníků, anebo jejich pracovníci nejsou ochotní vykonávat určité profese. A z toho důvodu západní společnosti a západní země zaměstnávají e, přestěhovalce. Potřebujeme konkrétní strategii protože jinak bude Evropská unie pouze takovým idealistickým experimentem v historii světa. A Evropská unie rozhodně nebude konkurenceschopná. Musíme si uvědomit, jak to třeba vypadá v Číně. Čína nyní přehodnocuje své modely demografické politiky. My my teď upravujeme mm, systémy eh, důchodových eh, důchodů a Čína bude potřebovat eh, vyplácet důchody pro 800 milionů lidí. Musíme hledat skutečné odpovědi. Děkuji, paní Marika Enrico András. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al... Děkuji. Ráda bych nejprve poděkovala panu profesorovi Albertovi Estéfovi za informace, které nám poskytl k těm mapám o evropské populaci. Hovořil konkrétně o e, situaci na jihu Evropy a konkrétně i o mé země, zemi o Španělsku. Eh, děkuji mu za to optimistické vyznění, protože si myslím, že člověk by na to mohl pohlížet i negativně. Eh, myslím si, že bychom to měli spojit s pohledem do budoucna. Flexibilní stárnutí budiš, ano, ale ptám se, kolik eh, starších lidí dnes musí živit své děti. Myslím například na oblast Madridu, protože je tu stále více mladých lidí, kteří nemají práci. To znamená, že i na to bychom se měli zaměřit. Vy říkáte, že neexistují žádné demografické výzvy. Nicméně to není pravda. Statistický institut nám ukázal, jak vypadá situace ve velkých španělských městech. Tady žije obyvatelstvo velký, velmi koncentrovaně, je tu vysoká hustota obyvatel a e, skutečně e, lidé musí čelit e, těžké sociální situaci. 1,7 milionů domácností ve Španělsku, ve kterých žijí především Eh, starší, tedy, žijí v nich tedy eh, starší lidé, často sami, především ženy. Eh, jejich 1,2 milionu ve srovnání s 500 tisíci muži. Průměrná, průměrný počet lidí ve španělské domácnosti byly čtyři lidi a nyní v roce 2011 už jsou to jenom dva, li, dva lidi více než polovina španělských párů nemá děti. To všechno jsou čísla z roku 2011. To znamená, že dopady krize jsou nabílední a pro mě jako pro političku to je velmi důležité. Eh, je to stěžení otázka, protože eh, to, co se změnilo, se změnilo velmi rychle. Od roku 2008 se skutečně změnila celá řada věcí a my se musíme zamyslet nad tím, co se stane s těmito evropskými zeměmi, protože Evropa stárne velmi rychle, ale myslím si, že jeho eh, evropské země stárnou ještě rychleji. Děkuji. Eh. Děkuji, já budu stručný. Chci zmínit dvě témata. Za prvé, já jsem byl politicky zodpovědný za regionální programy severní části Švédska asi 10 nebo 15 let jsem se velice aktivně zapojoval do tohoto procesu. A výzvy demografických změn bylo něco, co jsme neustále zahrnovali do našich strategií. A pak vznikly programy, které sice s tím tématem nebyly spojené přímo, nicméně určitou formou reagovaly na tyto výzvy. A my v těch severošvédských regionech jsme zjistili, že v posledních 15 až 20 letech se přirozeně postupně snížil počet obyvatel. Bylo to opravdu takové postupné. Na severu Švédska jsou velké lesnaté oblasti, které mají řídké osídlení a je logické, že lidé z těchto oblastí odcházejí, postupně se snižuje počet obyvatel, ale otázka zní, jak na to zareagujeme. A v posledních letech jsme zjistili, že vysoko na severu dochází k určitému vývoji, spojeným také obecně se světovým vývojem, který se posunul kupředu. Ale také konstatujeme to, že Obyvatelé volí eh, třeba takové zaměstnání, kde mohou za svým zaměstnáním si rychle doletět a pak se zase letecky vrátí. Takže takový fenomen fly in, fly out. A také dochází k eh, trendu nabízet eh, vysokoškolské vzdělávání v těchto oblastech. Mluvím o relativně malých obcích, když to srovnám s velkoměsty v střední Evropě. A to pomáhá také k tomu, že vznikají pracovní místa. A také posiluje trend migrace. Imigrace že nyní například se setkáváme s krizí na jihu Evropy a celá řada lidí hledá novou zemi, kde by se mohli usídlit a my ve Švédsku jsme k tomu se stavíme otevřeně a pro nás je to důležité téma. Takže otázka zní, jak dlouhodobě zvýšit počet obyvatel. Um, Ještě hm, bych ráda využila příležitost a položit poslední otázku. Rozumíme tomu, proč je to v Evropě tak, že naši hm, mladí lidé hledají práci eh, spíše v těch Ehm, zda tedy, zda tedy je zde pravděpodobnost, že mladí lidé budou sami vytvářet nové podniky, eh, proč eh, spíše čekají, až někdo jiný jim ehm, nabídne práci nebo až někdo jiný vytvoří pracovní místo. A také jste hovořili o těch čtyřgeneračních rodinách, o tom, že by si navzájem měli pomáhat, že to je vlastně takový nový, nové mm, paradigma. Ve Španělsku je to teď tak, že velice často je to spíše tak, že ti prarodiče finančně vypomáhají mladším, kteří nemají práci nebo kteří přišli o práci. Většinou v naší eh, v našem světě to má být tak, že mladí spíše podporují ty starší členy rodiny, takže tato situace je nenormální a nevím, nevím, zda to je opravdu tak pozitivní, jak vy jste to nastínil. Takže dávám slovo opět všem třem panelistům. Nevím, v jakém pořadí chcete reagovat. A prosím, vyjádřete se k otázkám nebo k komentářům, které zazněly podle toho, na co chcete reagovat. Nejprve paní Samek Lodoviči. Velice děkuji za celou diskusi, také děkuji i za komentáře, které byly velice zajímavé. E, myslím si, že jsou zde čtyři věci, které jsou velice důležité. První e, věc se týká politiky plodnosti a mm, pardon, politiky, která má podporovat eh, porodnost. Můžeme hovořit o tom, zda potřebujeme více dětí nebo ne, ale myslím si, že lidi by si měli vybrat, kolik dětí chtějí mít. Když se podíváme na politiky porodnosti, které se provádí v jednotlivých členských státech, například ve zprávě je to na straně 46, tam je takový graf, tak ten ukazuje, že křivka porodnosti je vyšší v severských zemích a ve Skandinávii a také ve Francii. A v těchto zemích jsou politiky, tam existují politiky, které podporují eh, rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Takže toto jsou velice jasné věci a myslím si, že zde je to úplně bez diskuse. Pokud chceme eh, zlepšit zaměstnanost žen a také porodnost, musíme začít provádět takové pomocné politiky. Druhá věc je technologická inovace. To je také velice důležité Stávající technologie podporují nové služby. Díky novým technologiím se to může odehrávat i v odlehlých oblastech, můžou sloužit lidem, starším lidem, lidem se zdravotním postižením. To jsou takové věci e, zdraví, elektronické zdraví, elektronické vzdělávání. To jsou nové produkty, nové služby, do těch bychom měli investovat, ty by se měly také nově vyvíjet. Souvisí to i s novými trhy, protože starší lidé jsou spotřebitelé. Souvisí s tím třeba i cestovní ruch. Mohli bychom například hledat nové cesty, jak propagovat eh, cestování, cestovní ruch pro starší osoby nebo pro osoby se zdravotním postižením. To jsou všechno oblasti, které bychom ještě měli proskoumat. Pak eh, jste se ptali, jaké ehm, politiky fungují třeba ty ehm, výměny informací mezi jednotlivými odbornými pracovišti, hodnocení politik, monitorování politik. Potřebujeme více údajů, více hodnocení toho, co funguje a co nefunguje protože jinak eh, zde bude takové riziko, že každý, každá země bude mít nějakou vlastní politiku, ale nebudou vůbec spolu spolupracovat. Pak zde ještě hm, padla otázka dopadu hospodářské krize. Tato krize byla opravdu úplně nejhorší krizi, která postihla Evropu od 30. let. A zatím ještě ani vůbec nevíme, jaké bude mít dlouhodobé dopady. Někteří lidé eh, vidí strukturální dopady této krize, hovoří o tom, že se nejedná pouze o eh, vlastně ten pokles konjunktury. A samozřejmě, že to ovlivní i demografické trendy, souvisí s tím nižší porodnost, i snižování eh, délky života, protože to souvisí se zhoršením životních podmínek. Musíme se podívat na jakou úroveň se vlastně až dostaneme. Pokud dojde k větší chudobě, pokud se, lid, pokud se obyvatele Evropy dostanou do větší chudoby, zcela si to bude mít negativní dopad. Dále jste hovořili o migraci. Je pravda, že zejména ve východních a středoevropských zemích je ten problém, že lidé se středním a vyšším vzděláním, jak muži, tak ženy, odchází z těchto zemí. A tyto země pak nemají dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Pak je zde třeba Litva. Eh, tam eh, v naší zprávě existuje případová studie o Litvě. Litva naopak se snaží přitáhnout eh, ty lidi, ti, ty litevce, kteří odešli do zahraničí, aby se vrátili a aby se vrátili se svými zkušenostmi, obohacení o ty zahraniční zkušenosti a aby je využili k, mm, ve své původní zemi, ve své domovské zemi. Dále otázka toho, zda mladí lidé e, mají sami začít podnikat, zda pro ženy je samostatná výdělečná činnost řešením. Myslím si, že to zcela jistě je určitá oblast, kde by by mohly, eh, že by se mohlo docházet eh, k zakládání těch nových podniků, ale problémem je, že mladí lidé a ženy nemají přístup k úvěrům. Eh, chybí jim i takové ty sociální vazby, které mají většinou muži. Takže měli bychom nejprve vyřešit tyto věci. A pokud odstraníme tyto překážky, tak pak budou ženy i mladí lidé snázejí zakládat vlastní podniky, stejně jako muži. Další důležitá věc je počet starších lidí, kteří žijí v jednočlené domácnosti. Myslím si, že je to velice hezké, že lidé dnes žijí déle, ale zároveň je zde stále větší počet lidí, kterým je více než 85 let a kteří jsou třeba už upoutáni na lůžko. Kdo se o tyto lidi stará? Většinou ženy to je další otázka. Kdo se stará o tyto um, přestádlé lidi? Jak je chceme podporovat? Kdo se o ně bude starat i v budoucnu? To jsou přesně další věci, které jsou velice úzce spojeny s demografickými trendy. Čili existují zde určité socioekonomické výzvy, ale my musíme zkrátka zcela přehodnotit přístupy politice, pracovního trhu a tak dále. Lidé musí pracovat delší dobu během svého života, ženy musí pracovat, nesmí zůstávat eh, v domácnostech. Musíme také zajistit péči pro staré občany a musíme také novým způsobem využívat moderní technologie. Děkuji, říká předsedkyně. Další bude pan Steve Spalos. Děkuji. Nebudu hovořit dlouho chci pouze říci něco o porodnosti. Samozřejmě, že je jasné, že jakékoliv, že je tady potřeba učinit jakékoliv politické opatření, které povede ke zvýšení porodnosti. Musíme přispět k tomu, aby ženy měly více dětí, ale zároveň musíme eh, umožnit větší sladitelnost povolání a rodiny, to znamená profesního a rodinného života. Dneska eh, ženy nemají děti ze čtyř důvodů. Jsou tedy čtyři důvody, proč ženy nemají děti. Za prvé eh, jsou tu páry, které děti nechtějí. Jsou i ti, kteří se domnívají, že pokud by se jim narodily děti, tak by je to omezovalo v jejich životě. Myslí si, že bez dětí budou mít větší možnost se rozvíjet a nechtějí se omezovat, protože svět jim eh, skýtá mnohé možnosti, pokud budou bezdětní. To je další skupina. Potom eh, další skupina, to jsou ti, kteří by chtěli děti, ale nemají vhodného partnera. Stále více mladých lidí totiž žije eh, single, bez partnera. A proto tedy eh, musíme podporovat politiku, která umožní lepší sladění profesního a rodinného života, ale zároveň také musíme učinit něco pro to, aby lidé mohli najít eh, vhodného partnera. Možná, že se vám zdá, že trochu odbíhám od, témat, od tématu, ale přesto si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, co vlastně rozumíme pod pojmem rodinný život, protože eh, jsou tu věci, nebo ženy, eh, pardon, země, kde je větší nerovnost mezi muži a ženami. A páry, které spolu eh, vydrží, potom eh, mají děti. Nicméně ve Španělsku je například mnoho dvacátníků, třicátníků, kteří žijí sami. A potom jsou tu ještě lidé, kteří eh, by chtěli děti, ale říkají, teď ne, teď je krize. A my musíme učinit všechno právě pro tyto lidi, abychom jim pomohli, aby se rozhodli eh, si děti pořídit. Nicméně obě zbývající skupiny v podstatě z těch politických opatření nic moc mít nebudou. A kromě toho je tu ještě čtvrtá skupina, to jsou ti, kteří říkají, že eh, není vhodná doba, ale když se rozhodnou, tak už jim je je přes 40 a šance, že žena otěhotní samozřejmě není veliká. Byť tedy v tuto chvíli nabízí eh, eh, zdravotní péče mnoha řešení. Pokud jde o konkrétní situaci ve Španělsku, tak to není tak, že ženy, eh, které Eh, že by ženy tady měly obecně méně dětí, ale je to tak, že je mnoho žen, které nemají vůbec žádné děti. Eh, ženy kolem 50 eh, let mají většinou dvě děti, nicméně 25, zhruba 25 nemá vůbec žádné děti. A já se ptám, co se děje s těmi, které nemají vůbec žádné děti a čím je to dáno. Nepochybně je to u těch bezdětných žen tak, že je to otázka tedy vhodného partnera, buď nenašli eh, dobrého partnera, nebo nebyla situace vhodná pro to, aby měli děti. To znamená, že ten problém eh, je pravděpodobně komplexnější a myslím si, že ekonomické pobídky samotné eh, to nezachrání určitě, pomohou, ale ta situace je komplexnější a musíme ji takto chápat. Význam dětí je důležitý eh, především proto, že eh, ve stáří je člověk osamocen, pokud nemá děti, nemá ho kdo navštívit, nemá se s kým skýtat, stýkat. Eh, to je tedy jedna věc. Určitě musíme podporovat porodnost, ale musíme se také zamýšlet nad důvody, proč některé rodiny nemají děti. Ich glaube, ähm, die... Paní předsedkyně, já si myslím, že mý předřečníci už tak rozsáhle odpověděli, že už nemám, co bych tomu dodal. So you don't want to add. Okay, thank you. Dobře, pokud k tomu už nic nechcete dodat, <clears throat> tak vám všem děkuji. Tím jsme už skončili s tímto bodem na pořadu jednání. Ještě jednou děkuji paní madam Lodoviči, také panu Esteve Palos a panu Rademacherovi za to, že rozšířili naše sociologické poznatky v této oblasti i za vaše návrhy a podněty. Ještě jednou vám všem děkuji. Hmm, doufám, že se nevidíme naposledy, protože si myslím, že Eh, demografická změna, ať už to vidíme jako problém eh, nebo jako výzvu, tak zcela jistě se tomu budeme věnovat i v budoucnu. Děkuji. A teď už se dostáváme ke zprávě pana Francoa Alfonseho. Dávám vám minutku, protože už trošku jsme pořadu, eh, pozadu s naším časovým rámcem. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Má zpráva se týká tématu který zde neprobíráme tak často. Jedná se o jednotný evropský trh elektronických komunikací za účelem propojení Evropy. Proč eh, zde dochází k tomuto návrhu? Mm, jde i důležité, aby k evropském, na evropský trh elektronických komunikací měli přístup jak soukromí, tak eh, veřejní, veřejné subjekty. A Evropská unie je vlastně roztříštěna do 28 izolovaných eh, trhů v této oblasti, takže je dost obtížné vůbec zjistit třeba, jak je to s předělováním spektra, jak je to s eh, příslušnou regulací, regulací a to sebou nese vyšší náklady i nižší možnost poskytovat služby přeshraničně. Mm, škodí to i jednotlivým uživatelům infrastruktury a zároveň to je i proti konkurenceschopnosti protože konkurenceschopnost je do velké míry závislá na komunikačních sítích. Pokud chceme harmo, pokud bychom harmonizovali ten trh, tak eh, to je možná až příliš ambiciozní. My se domníváme, že tento nástroj by eh, mohl alespoň zlepšit přeshraniční spolupráci a mohl by harmonizovat některé oblasti, třeba oblast zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky by mohly probíhat eh, ve stejný čas, eh, navzdory tomu, ve které zemi se nacházíte, a mohl byste být tedy lepší, integrovanější systém zadávání veřejných zakázek. Další zajímavý bod je to, že se přinesou nové podněty pro investory do digitální oblasti. My jako výbor Regi se musíme zamyslet nad tím, zda se ta zpráva, zda se tato politika má soustředit pouze na řídce obydlené oblasti, nebo na oblasti, kde je vyšší zalidnění, protože Přístup k digitálním technologiím to dnes vlastně znamená i přístup ke službám a produktům a tak dále. Komise chystá doporučení, aby se investovalo do širokopásmového internetu. Dále, je, tak, dále to doporučení také usiluje o vyšší internetové pokrytí a aby to pokrytí bylo rovnoměrné v celé Evropské unii, aby i ty periferní části Evropy byly pokryty. My také před, předkládáme pozměňovací návrhy, které jdou dvěma směry. Za prvé, usilujeme o generalizaci služeb, aby vlastně pokryly celou oblast EU bez ohledu na místo bydliště nebo místo usazení. A pak je zde ještě další snaha o e, změnu dnes probíhá na internetu velké množství různých obchodních aktivit a je to trošku mimo kontrolu. A právě je zde nebezpečí, že pokud zde nebude dostatečná regulace, mm, může dojít ke, k negativním jevům v této oblasti. Například někteří provozovatelé, týká se to některých provozovatelů, kteří, nebo poskytovatelů určitých služeb. Zde tedy musíme také eh, se soustředit na to, že například ve venkovských a periferních oblastech eh, zatím není to širokopásmové připojení. Musíme si uvědomit, že zrovna tyto oblasti jsou nesmírně závislé na digitálních technologiích a, a službách poskytovaných eh, přes internet. Chceme zaručit poskytování internetových služeb všem, zejména lidem, kteří žijí v oblastech, eh, kde není širokopásmové připojení. Také se ještě musíme podívat na to, jak se využívá kapacita sítí, aby nedocházelo k zneužívání um, ze, z oblasti komercionalizace. Děkuji. Socialisté nejsou připraveni vystoupit, možná Konstanc, takže Jensen. Bara i, Děkuji. Já sice nejsem stínovým zpravodajem pro toto téma, ale přece jenom mě velice zajímá, ono to tak je, když člověk žije v tak říce osídlené oblasti, jako je sever Švédska. To je prostě oblast, kde tržní síly na to sami nestačí, aby nabídly občanům to, co občan potřebuje. To prostě trh sám o sobě nevyřeší. To tedy znamená, že je třeba zde trh trochu regulovat a si, dobrá, tak sice tam moc lidí nebydlí, ale nemůžeme potom říct si, tak když tady bydlí málo lidí, tak jim některé služby nemůžeme navízet. Je třeba na trh vyvíjet tlak a říkat, všichni musí mít možnost přístupu k některým základním službám. Nejde prostě jenom to, aby každý bydlel tam, kde lze vydělat peníze, kde je husté osídlení. V říce osídlených oblastech Eh, je to spojené s hospodářskými ztrátami, jistě, ale mě eh, vždy zlobilo to, že se vždy dělá tolik pro ty velké hráče na trhu, kteří potom jenom chtějí vydělat peníze, ale svoji vlastní práci neodvádějí. Myslím si, že na evropské i vnitrostátní úrovni by to mělo být téma, které by se mělo řešit všude. Děkuji a za EPP Lambert van Listerovi. Paní předsedkyně, je to velice důležité téma a také v souvislosti s tím slyšením, které jsme zde právě měli. Význam informačních technologií pro poskytování služeb nyní a také v blízké budoucnosti. To znamená, že potřebujeme kvalitní síť a to, aby lidé k ní měli přístup. Proto je důležité, že náš výbor REGI eh, vydává stanovisko k této problematice. A dále je důležité, aby všichni měli stejná práva. V oblasti technologií se to může lišit. Když máte nové set, e, typy satelitů, tak nemusí mít všichni kabelové připojení. Takže je třeba to spíše popsat z hlediska kapacit a být přitom technologicky neutrální, protože neustále se všechno vyvíjí. Když se podíváte, čeho lze dosáhnout nyní prostřednictvím mobilních e, sítí, ať už je to přes satelit nebo přes pevná připojení. E, je to úžasné a měli bychom k tomu všemu přistupovat e, otevřeně a to také zohledně při formulacích. A to, co je v zprávě uvedeno, a pan Vila de Castillo se tím také zabývá, tak jde o to, abychom se usnesli na tom, abychom snížili poplatky, a to výrazně. Jde opravdu o to, ty poplatky výrazně snížit. Ty poplatky, které se účtují za používání internetu a mobilních sítí. Protože na tom byly například marže 800% naprosto běžné. Takže Eh, občané vlastně byli vydíráni eh, hospodářským sektorem, kde nebyla téměř žádná konkurence. Ale přitom ono lze zlevňovat. Když už máte postavenou tu infrastrukturu, tak už to vlastně tolik nestojí. A to by byla výzva i pro země na jihu Evropy, aby snížili tyto poplatky. Oni samozřejmě vydělají, když tam jezdíme na dovolenou, ale je to přece jenom téměř taková ta základní poskytovaná služba a proto je důležité postarat se o to, aby e, zde ty ziskové marže nebyly tak přehnané. A je to důležité pro všechny regiony, i pro ty periferní. A na závěr skutečnost, že je třeba mít přístup. A ne, že některé eh, skupiny budou mít tu výhodu eh, rychlejšího připojení. Takže ta neutralita sítě, možnost také pro drobné poskytovatele se prosadit je důležité téma. Ono to v té zprávě je, ale opravdu je důležité to podtrhnout. A existují členské státy, které by byly nejradši, kdyby ten jejich velký vnitrostátní poskytovatel měl přednost. A to prostě není možné. Tak náš, interní, tak náš vnitřní trh nevypadá. Náš vnitřní trh vypadá tak, že všichni mají přístup a důležité je, aby byla možnost zde e, přeshraničně spolupracovat a to je možnost inovace. Takže z tohoto hlediska bych ještě na text pohledl. Je důležité, že to zde projednáváme Děkuji za podklady, které jsme obdrželi a jsou v zájmu našeho výboru REGI. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, nikdo další se o slovo nehlásí. To znamená, že bych ráda řekla, že jsme se snažili, protože se blížíme ke konci legislativního období. tak eh, jsme se snažili v průběhu celého legislativního období eh, sepisovat stanoviska k mnoha nařízením týkajícím se jednotného trhu, protože právě Eh, jednotný trh eh, nebyl eh, zatím proskoumán a proto se snažíme tedy zvýšit povědomí o těchto záležitostech, ať už je to přístup na jednotný trh napříč teritoriem, územími, která jsou velmi vzdálená. Já si myslím, že i tato věc je velmi důležitá právě z tohoto hlediska a doufám, že kolegové při sepisování svých pozměňovacích návrhů se budou snažit obohatit toto stanovisko. Druhá věc. Důležitost eh, naší politiky prostřednictvím finančních nástrojů eh, v tom, abychom zlepšili přístup ke službám. Je potřeba zlepšit přístup na jednotný trh a Myslím si, že právě to téma neutrality sítě, o kterém hovořil Lambert, je velmi důležité, protože eh, Evropa byla po desetiletí diskriminována, pokud jde o situaci v eh, satelitních technologiích. Mohli bychom se, mohli bychom se bývale rozvíjet mnohem více. To znamená, že Eh, doufám, že využijeme zbývající eh, dva dny, které nám zbývají na předkládání pozměňovacích návrhů, protože lhůta pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 20. v pátek. Potom v lednu se k tomu vrátíme, protože i o tom bude hlasovat v únoru únoru. Nemáme mnoho času, nicméně i tak eh, se budeme snažit eh, učinit, co bude v našich silách v rámci eh, tohoto velmi těsného harmonogramu. Francois, chcete ještě něco dodat k tomuto, k této výměně názorů? Ne, paní předsedkyně, všechno jsem to vzal na vědomí. Všechno to, co tu řekli kolegové. Myslím si, že toto téma je velmi důležité pro regionální politiku a pokud tu jsou kolegové, které jsou, kteří se lépe vyznají v oblasti internetu, tak samozřejmě mohou předložit svoje pozměňovací návrhy. A tím se dostáváme k poslednímu bodu. Ehm, můžeme začít o něco dříve a sice ehm, Doufáme, že nám komise poskytne informace o tom, jak bude efektivně nakládat s akty eh, v přenesené pravomoci a s prováděcími akty a také doufám, že eh, tak eh, učiníte s ohledem na nadcházející volební přestávku v Evropském parlamentu. To znamená, že bychom rádi věděli, jaká jsou rizika, jaké jsou potíže, jak můžeme spolupracovat způsobem, který je optimální, který je potřeba, takže prosím, máte slovo. Thank you very much, chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. V následujících pěti či deseti minutách se pokusím podat přehled toho, jak to bude s těmi eh, aktiv přenesené pravomoci a prováděcími aktiv v následujících eh, měsících. Takže teď je to tak, že zde máme k dispozici legislativní rámec, eh, který je pro spoluzákonodárce, ale zároveň tento rámec musíme vlastně ještě doplnit. Chtěl bych připomenout, že zde máme dva druhy těchto aktů, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty a asi víte, že je zde poměrně velký počet těch aktů, kterých by se to mělo týkat. Co se týče celého postupu, tak ten také ovlivňuje plánování. Takže Akty v přenesené pravomoci to jsou akty, které doplňují jiné než základní prvky základního aktu, jiné než podstatné prvky základního aktu. A jde o to, že tyto akty přenesené pravomoci jsou schválené komisí a pak nabývají účinnosti po určité období, většinou to jsou dva měsíce, leda, že by buď Evropský parlament nebo Rada k tomu podali námitku. Dále prováděcí akty. Ty jsou schválené pro, nebo ty se, ty se schvalují pro, ehm, když je nutné eh, stanovit jednotné podmínky a buď eh, jsou schvalovány komisí, anebo jsou propojené s postupem komitologie a je zde nový, eh, nový výbor, který souvisí s, s strukturálními fondy. Takže to jsou vlastně tedy dva odlišné postupy, dva druhy aktů. Já se teď soustředím na akty v přenesené pravomoci, protože tam má Evropský parlament přímou roli. Evropský parlament může zabránit tomu, aby ten akt v přenesené pravomoci nebyl účinnosti, pokud vznese námitku v eh, určené lhutě. U těch prováděcích aktů tam Evropský parlament nemá žádnou přímou roli, pouze je informován mm, běžným postupem předávání dokumentů. To znamená, že komise rozešle dokumentaci členským státům podle postupu komitologie. Komise velice usiluje o to, aby celý ten právní rámec pro to budoucí období byl dokončen co nejdříve Znamená to tedy, abychom co nejdříve připravili jak akty přenesené pravomoci, tak i ty prováděcí akty. A co se týče těch aktů přenesené pravomoci, tam si velice dobře uvědomujeme, že tam máme pouze omezené příležitosti, čili máme zde vlastně omezené období. Takže teď projdu ten návrh časového harmonogramu, který se týká aktů přenesené pravomoci. Máte před sebou dokument, doufám všichni. Takže zaprvé jsme se pokusili stanovit priority, které se týkají těchto aktů v přenesené pravomoci, abychom se soustředili nejprve na ty nejdůležitější akty. Podle názoru komise je nejdůležitější kodex, který se kodex partnerství. Chceme zajistit, že toto bude schváleno a nabíde to účinnosti co nejdříve protože to je naprosto klíčové pro celý proces programování. Z toho důvodu bychom chtěli, aby byl schválen již na začátku ledna 2014. Na úvod bych rád řekl, že abychom zaručili, že všechny tyto věci proběhnou rychle, tak jsme již začali eh, některé věci připravovat. Už jsme vlastně začali v roce 2013 už na začátku toho roku 2013 jsme zahájili například neformální schůzky odborníků, eh, kam jsme přizvali i příslušné zástupce členských států a na tyto schůzky byl také přizván i Evropský parlament, abychom si jaksi připravili půdu, jak pro akty přenesené pravomoci, tak i pro prováděcí akty. A tato přípravná práce nám teď umožní, abychom postupovali velice rychle. Týká se to jak kodexu, tak i dalších oblastí. A v té oblasti kodexu o partnerství. Tam už vlastně proběhla konzultace odborníků a očekává se, že komise tento delegovaný akt sválí 7. ledna 2014. Naším záměrem je tedy, aby akt přenesené pravomoci, který se týká kodexu, byl schválen 7. ledna 2014. To je naše naprosto hlavní priorita takový druhý celý blok, mm, kterého se také budou týkat aktiv přenesené pravomoci. Minulý týden a tento týden se konaly schůzky s odborníky, abychom prošli obsah a zaručili, že je to všechno dobře připravené. Mm, tento akt o přenesené pravomoci se týká celé řady témat, vidíte to v té druhé tabulce, je tam celá řada témat, některé z nich se týkají finančních nástrojů, další se také týkají rezervy na výkonnost, eh, operace, také se to týká i funkce auditů a kontrol, eh, například se to týká i eh, úrovně oprav, závažných nedostatků a tak dále. To jsou všechno věci, které vlastně doplňují ty základní akty. Komise se domnívá, že všechny tyto prvky jsou velice důležité a že je také nesmírně zásadní, aby to všechno bylo vyjasněno již na začátku celého programovacího období. A z toho důvodu zde máme celou řadu těchto témat, které všechny vlastně budou pokryty jedním jediným aktem v přenesené pravomoci. Máme v plánu tento akt schválit komisí do poloviny února. To jsou tedy dva. První akty v eh, přenesené pravomoci, ten první se týká kodexu a ten druhý má celou řadu témat. Tyto dva první akty budou schváleny již vlastně během těch prvních dvou měsíců příštího roku. Takže ještě předtím, než uplyne lhůta, která byla schválena tím memorandem o porozumění. Naším záměrem je tedy, aby tyto dva akty již byly učené ještě předtím, než eh, bude tento parlament rozpuštěn, než, tento, ehm, než skončí toto funkční období tohoto parlamentu. Na základě priorit, jaké jsme si stanovili, dále potřebujeme akt v přenesené pravomoci, který se týká inovativních akcí pro udržitelný rozvoj měst, protože to je, to je tedy trošku nižší priorita v porovnání s, těch, eh, s těmi prvními dvěma, ale také chceme, aby tento akt byl schválen co nejdříve, zřejmě na začátku března, pokud to všechno půjde tak, jak jsme plánovali tak eh, ještě předtím, než bude ukončeno toto funkční období parlamentu, tak bude tento legislativní akt schválen. Dále eh, ještě nižší úroveň tom žebříčku priorit e, jsou témata, která mohou počkat až na druhé pololetí příštího roku. Tato témata se týkají e, partnerství veřejného a soukromého sektoru a také další téma je mm, oznamování nesrovnalostí a zpětné vymáhání neoprávněně vyplacených částek. Dále se to týká ještě ukazatelů pro hodnocení. Čili zde vidíte nastíněné naše priority tak jak jsme je stanovili. A jak jsem říkal, to vlastně jsou akty, které by měly stanovit takové základní kameny a to ještě v tom časovém harmonogramu, který jsem již nastínil. Abych tento obrázek ještě doplnil, tak pohovořím o prováděcích aktech eh, Jste, mm, jak jsem již říkal, tak některé prováděcí akty vůbec nevyžadují postup projednávání ve výborech, ale zároveň některé z nich jsou velice důležité, musí být eh, odsouhlaseny již eh, na začátku, protože například hovoří o tom, jak je to se způsobilými regiony, nebo které regiony budou eh, způsobilé a také některé tyto prováděcí akty hovoří o investicích, pro určité oblasti, takže je důležité, aby členské státy mm, stanovaly určité kategorie regionů a to potom bude také eh, základem pro další partnerské dohody a pro programování. Dále zde mm, budou i programy pro ETC. Jak jsem již říkal, ty prováděcí akty tam není postup projednávání ve výborech a tyto prováděcí akty by měly být nejpozději v únoru schváleny. Co se týče prováděcích aktů, tam máme také stanoveny priority. Mm, úplně nejdůležitější je priorita 1. To jsou prováděcí akty s komitologií. Jsou to vlastně vzory pro operační programy. A pak je zde ještě celá řada klíčových věcí, které se týkají civilizace, dohledávání a klimatické změny. Také eh, se budou zabývat kategorizací zásahu, intervencí. No a pak je zde tedy ten nový výbor pro fondy ESI. To by mělo být někdy v polovině ledna pokud členské státy nebudou mít žádné velké námitky, tak by měl být i tento prováděcí akt schválen. Mm, a mělo by to být zhruba do polovina únoru, února. Pak je zde ještě druhá priorita pro prováděcí akty. Ta se týká celé řady různých témat, mm, určité modely a modality Ehm, týká se to například eh, uchovávání údajů pro hodnocení. To je tedy priorita číslo dvě. To bude následovat o trošku později, nicméně máme rovněž záměr toto vše schválit eh, do konce března. To je tak kostce vše ohledně této časové osy. A naším záměrem je to, aby všechny členské státy už eh, měli mm, k dispozici všechna pravidla, která plynou jak z aktu přinesené pravomoci, tak prováděcích aktů, ještě předtím, než začne vlastně to samotné období programovací. Eh, samozřejmě velice spoleháme i na spolupráci s Evropským parlamentem v té oblasti aktu přinesené pravomoci, abychom zajistili hladké um, projednávání. A pokud by někdo chtěl ještě všechno zrychlit, celý ten proces, tak je možné ještě vlastně v rámci tohoto procesu, ještě předtím, než začne běžet ta lhůta, kdy můžete podávat námitky, tak můžete rovnou říci, že nebudete mít žádné námitky a v takovém případě se to všechno ještě zrychlí. Takže samozřejmě budeme také, eh, také oceníme veškeré vaše podněty, jak v tomto dobře spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Možná víte, že dneska jsme se jako výbor Regi rozhodli, že naši zpravodajové pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty budou ti kolegové, kteří byli zpravodaji od samého počátku eh, v případě jednotlivých nařízení. Eh, já bych se ráda zeptala na jednu věc. Eh, vy jste hovořil eh, na konci o tom pravidle, že tady nebude, nebudou žádné namítky. Víte, eh, že tu žádost musí podat komise. To znamená, že musíte mít odůvodněnou žádost, která bude připravena, která bude směřována radě, parlamentu, tak abychom na to mohli reagovat bychom mohli reagovat na vaši žádost. Budeme o tom diskutovat ve výboru a e, budeme se e, snažit na to reagovat pozitivně. Nicméně v každém případě to bude na vás, abyste předložili tu žádost. A proto e, se ptám, jestli jste se zamýšleli nad tím, z které z těchto aktů přenesené pravomoci byste tedy mohli spojit s touto žádostí s tímto popsaným postupem, pokud my nebudeme mít žádné námitky. Eh, já si myslím, že by to mohl být korek schování, především, protože si myslím, že tady máme společný zájem na tom, aby to pla- eh, začalo platit co možná nejdříve, jak jistě víte, je to explicitně, eh, je explicitně naznačeno v základním aktu, že to může mít retroaktivní efekt. To znamená, že by bylo velmi dobré, kdyby to vstoupilo v platnost co možná nejdříve. Eh, druhý Eh, akt přenesené pravomoci, to by byl eh, ten eh, akt, který se týká mnoho delegování, anebo ještě další věc, ale tady by to bylo složitější zrychlit celý ten postup, protože to bude vyžadovat souhlas jak rady a parlamentu a možná, že už tady nebude takový prostor pro rychlejší vstup v platnost. Nicméně v přípravné fázi eh, bychom mohli tedy eh, zvážit, jestli je reálná možnost toho dosáhnout nebo ne. Mohu tedy eh, předpokládat, Lamberte, že budete operativně spolupracovat společně s komisí, tak abyste mohli objevit potenciál nebo identifikovat potenciál pro tento postup, kdy my nebudeme mít žádných námitek, tak aby se to mohlo urychlit pravděpodobně to bude vyžadovat velký kus spolupráce mezi institucemi a komise tedy zase bude předávat informace radě právě v těch případech, kdy bude zvolen tento postup eh, nových námitek. Chcete něco říct, Lamberte? Jan Olbrich se chce vyjádřit. Možná, že mi něco uniklo. Pokud ano, tak se omlouvám, že tu otázku kladu, ale uh, Eh, ten postup je jasný, pokud nebudou žádné námitky. A pokud eh, budou námitky, tak jaký bude další postup? To je velmi důležité. Možná, že to bylo řečeno a jenom jsem to nezachytil, tak se omlouvám v takovém případě. Eh, kolegové tedy získali tuto informaci, kterou připravilo generální ředitelství, přinesl sekretariát. sekretariát a tam jsou popsány všechny kroky, ale samozřejmě, že se můžeme eh, zeptat Miguela, eh, tak aby to tady vysvětlil. Možná, že než abych to vysvětlovala já, bude lepší, když to vysvětlíte vy, tak aby to bylo kolegům jasné. Velmi stručně. Ten postup eh, je tedy jasně stanovuje pravidla pokud to mám říct stručně, tak je to tak, že eh, akt v přenesené pravomoci je tedy oznámen komisí a v podstatě tu jsou dva měsíce, které je možno eh, prodloužit eh, na základě jednoduchého oznámení předsedy výboru eh, směrem ke komisi a radě. Kromě toho je tu ještě jeden postup, o kterém hovořila paní předsedkyně. Je to urgentní postup, o který může komise požádat v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci a počítá se s tím, že rada a parlament budou reagovat ještě před uplynutím této lhuty dvou měsíců a budou souhlasit. To znamená, že přijmou tento akt přinesené pravomoci. Pokud nedojde k žádnému kroku, pokud tedy eh, nebude eh, navržen urgentní postup komisí, tak po dvou měsících, eh, protože to tedy bylo oznámeno na plenárním zasedání nebo na radě, tak je ten akt přenesené pravomoci považován za schválený. Pokud chceme něco učinit, protože je tu něco, co se nám nelíbí, nebo chceme e, zrušit e, převedenou pravomoc, tak nastane postup, který je tedy stanoven a který vede k tomu, že parlament e, přijme návrh usnesení. Návrh usnesení které obsahuje e, návrhy směřované na komisi, že se tady má něco změnit, a nebo se bude snažit odvolat delegování pravomoci, přenesení pravomoci. E, to znamená, že ten návrh usnesení připraví e, zpravodaj, bude se o něm diskutovat ve výboru a následně to bude předáno plenárnímu zasedání, podobně jako každá jiná zpráva. To znamená, zhruba řečeno, tak to vypadá ten postup Eh, může se to někde lišet, ale v zásadě je to takto. Jak eh, je to v případě, eh, to bylo tedy u těch, u těch prováděcích aktů a u těch aktů přenesené pravomoci tam vlastně můžeme podávat námitku na jakémkoliv základě. Je to tak? No, letos je takový velice zvláštní rok. Pokud zde nebudou žádné námitky, Kromě těch delegovaných aktů čísla čtyři, ten se bude projednávat v červenci, to už to bude nový parlament, tak ty první tři akty přenesené pravomoci se budou projednávat eh, v tomto funkčním období a poslední eh, příslušné schůzka nebo příslušné jednání je v Dubnu. Takže pokud do března nedostaneme žádné námitky, tak nebude žádný problém, ale pokud tam budou nějaké námitky, tak se to vlastně všechno přesune Eh, na bedra toho budoucího parlamentu. A já bych byla raději, aby se to tak nedělo. Předsedkyně, tak možná by tam to komise mohla poslat již v polovině března a pak by se to všechno mohlo schvalovat eh, běžným postupem, pardon, takže teprve muselo by to být tedy v polovině února, nebo komise by nám to musela poslat již v polovině února, aby se to stihlo ale pokud to pošlete až v březnu, tak nemůžeme postupovat tím běžným standardním postupem, který trvá dva měsíce, protože poslední plenárka bude v dubnu. Takže já jsem to pochopila tak, že ten únor je vlastně takovou hraniční dobou nebo lhůtou, kdy nám to můžete poslat, aby se to stihlo. No, zde musí ještě dojít k interinstitucionálním jednáním mezi parlamentem, radou a komisí a oni se vlastně zatím dohodli, že 13. března bude poslední den, kdy bude možné eh, sdělovat nebo zveřejňovat, eh, ohlašovat tyto akty. Takže pak by se to stihlo. Takže 13. března je vlastně to hraniční datum a pak vlastně ještě v dubnu na plenárním zasedání můžete podat námitku. Pokud však budou jste, pokud jste budou výhrady a pokud se ty výhrady budou projednávat až na té poslední plenárce a tam se bude schvalovat to, ten návrh usnesení, tak ten, pokud ten návrh usnesení bude obsahovat nějaká doporučení nebo návrhy komise, tak komise je samozřejmě bude muset vzít v úvahu a pak na ně reagovat a přijít opět v červenci. Joachim Celer ještě jednou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, v tom nařízení e VTZ se na delegovaný akt odkazuje jenom v článku 17 a teď v tom harmonogramu to není vůbec, tady ani do léta. A není ani do léta příští roku, tak já to nechápu. Protože je to nařízení, které je relativně skromné a bylo by možné k tému delegovanému aktu v souvislosti s evropskou teritoriální spolupráci ještě něco předložit, abychom se tím mohli zabývat, ne? There's no more questions I would like to ask Nicolas, especially to respond. Žádám Nikolase, aby reagoval na, odpov- na otázky, zejména na otázku kolegy, kolegy Celera, protože už nejsou žádné další otázky. Dobře, já začnu odzadu. Co se týká eh, e- nařízení EGTC, Ehm, to je pravda, že to není na tom seznamu toto nařízení o Evropském uskupení eh, pro územní spolupráci, ale my teď plánujeme to, že to vlastně bude v rámci té poslední skupiny, protože zde ten delegovaný akt má stanovit ukazatele pro hodnocení a pro vykazování. A z toho důvodu to vlastně není tou hlavní prioritou. Dále, když bereme v úvahu ty, tu časovou tíseň, tak si myslíme, že bychom to nechali až jako na, ty, na tu pozdější prioritu. Ne, že by to nebylo méně důležité, ale vychází to z těch jednotlivých eh, postupů. Čili naším záměrem je teď to, aby to téma Evropského skupení pro územní spolupráci vlastně se dostalo až na ten další, až na to další funkční období parlamentu. To, co říkal Miguel, eh, očekává se, že zde bude určité, eh, určité konečné datum po té, co proběhne interinstitucionální schůze, ale ty první tři delegované akty by měly být oznámeny ještě předtím, než tam dojde k tomu datu rozhodujícímu. Takže rozhodně. A pokud se nebudou očekávat žádné námitky, tak potom všechny tyto první tři delegované akty by mohly vstoupit v platnost. Pokud rada nebo parlament budou klást námitky, tak tyto delegované akty nenaberou účinnosti. Hmm, komise pak bude moci buď připravit nový akt přenesené pravomoci a v něm reagovat na ty věci, které vzbudily námitky, a nebo může znovu provést tu notifikaci, znovu začne běžet ta lhůta a v podstatě to vyjde na nový parlament po eh, té volební pauze. Jde o to, že eh, jsme se opravdu usilovali o to, aby ty akty byly připravené co nejdříve, aby zde byl dostatek času a i na, v následujících týdnech se ještě pokusíme snížit všechna rizika, která by mohly vést k námitkám nebo která by vlastně mohly vést k tomu, že se to celé zablokuje. Ještě zde tento, nebo chci říci, že ten mm, naléhavý postup zde neplatí, protože Naléhavý postup umožňuje to, že delegovaný akt je okamžitě eh, platný, že okamžitě nabere účinnosti, ale o tom se zde vlastně nehovoří. Další možnost, která je stanovena, je včasný nebo eh, časný, časné odsouhlasení, kdy tedy parlament nebo rada mohou již předem říci, že nehodlají podávat námitky. Řeknou to vlastně ještě předtím, než doběhne celá ta lhuta pro podávání námitek, že nebudou podávat žádné námitky. A jak jsem již říkal, třeba v, to, to se očekává například eh, u toho kodexu. Tam si myslíme, že by to bylo dobré, pokud by to takto šlo, že to pravděpodobné, ale samozřejmě vycházíme z toho, že obě instituce s námi musí spolupracovat, aby se to podařilo. Děkuji, říká předsedkyně. Nevím, zda se k tomuto tématu ještě chce někdo další vyjádřit eh, a využít to, že zde máme pana Nikolase. Pokud už nejsou žádné další komentáře, tak vám děkuji a mohu vám říci, že budeme určitě se všichni snažit, abychom s vámi spolupracovali, abychom to všechno stihli. A teď mám ještě pro vás informace rozhodnutí koordinátorů. Chtěla bych vás informovat o tom, že pokud zde bude ještě další zpráva z vlastního podnětu z výboru pro rozpočet, kterou zatím ještě neschválila konference předsedů, tak pokud by ta konference schválila tuto zprávu, tak eh, se vlastně rozhodne, zda to bude EPP nebo SAD, která se ujme této zprávy. A nakonec jsme se rozhodli, že zpravodajové Eh, základních aktů budou za zpravodajové i aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktech. A co se týče slyšení, která se plánují, tak tam eh, koordinátoři navrhují, abychom uspořádali ještě další slyšení, jedno slyšení navíc, které by se zaměřovalo na partnerské dohody. A my my také velice brzy přineseme písemné, písemný návrh, abychom mohli požádat konferenci předsedů o uspořádání tohoto slyšení. To je vše. Příští schůze, tady si nepamatuji, ano, je to 22. až 23. ledna 2014. Bod různé, mm, zde nikdo nežádal o žádné další body. Já k tomu sama nic nemám, takže končím tuto schůzi a chci vám ještě říci, že ve foaje před touto místností je připraven koktejl na šestou hodinu. Tak eh, nevím, zda tady se zde všichni zdržíte do šesté hodiny, ale ti, kteří jste, budou na šesté hodině, eh, v 6 hodin je tedy připraven koktejl jste ve foaje a budou zde ještě zřejmě další koktejly někde v budově. Takže vám všem přeji hezké Vánoce a doufám, že se ještě uvidíme na tom koktejlu. sorry the cocktail is also with eating uh, menu so for those who want to have dinner it's also uh, na tom koktejlu bude i něco k jídlu, to znamená, že pokud eh, chcete se účastnit, tak tam se nebudete moci pouze napít, ale také najíst.